Good afternoon, everyone. Welcome to our meeting today. Poledne, vítám vás na našem dnešním zasedání a když se podíváme na pořad jednání, tak eh, vidíme, že nejsou, eh, pokud nejsou žádné námitky, považujeme tento návrh za schválený bez dalších změn. Pokud jde o připomínky a oznámení, tak tu máme společný workshop Envy Tré na podporu trhu eh, druhotných surovin v oběhovém hospodářství, který se bude konat 31. ledna a to od půl druhé až do půl třetí. Eh, dnes máme tlumočení ve 20 jazycích a máme elektronicky k dispozici celou složku prostřednictvím aplikace e-meeting a samozřejmě celé zasedání bude také streamováno přes internet. A e, tím se dostáváme k prvnímu bodu dnešního pořadu 1, což je e, zvážení návrhu e, zprávy o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření a pan Tanasesku má bez dalších průtahů slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Kolegové, kolegyně, po přijetí nové společné rybolovné politiky, toho základního nařízení, je teď důležité, aby technická, technický rámec byl uspůsoben cílům eh, společné rybolovné politiky. To znamená, abychom zlepšili udržitelné využívání rybích zdrojů, abychom přitom chránili citlivé druhy a stanoviště, tak musíme sladit eh, všechna tato pravidla s eh, environmentální legislativou. Návrh komise v tomto představuje krok správným směrem a já připouštím, že transponování je skutečnou výzvou, ale za účelem lepšího, většího úspěchu je důležité proaktivně zpravovat eh, rybolovné zdroje a to ve spolupráci se všemi aktéry. Regionalizace je správná, pokud tento proces bude zároveň dodržovat společné cíle a má e, za úkol vést k vyšším úrovním environmentálních závazků, tak pokud představuje příležitost pro takové lepší řízení. Aby bylo naprosto jasné, že regionalizace tedy probíhá v kontextu stávajících cílů, a ustanovení týkající se zvláště ptactva eh, a habitaty 94 43 2009 147 EC. To, jsou, tyto, to znamená, to, tyto podmínky by měly být integrovány napříč eh, celým textem. Politika rybolovu musí být založena na vědeckých poznacích. Zpráva našich společných zdrojů musí vycházet z co nejpřesnějších údajů, které jsou dostupné a musí stavět na eh, nejlepších eh, dosavadních eh, vědeckých informacích. Zatímco tam, kde jsou informace zatím nejasné nebo bez jasného závěru, tak, mus, tak platí předběžná opatrnost. Například, pokud jde o rybolovná zařízení, neměla by být používána, pokud bude pokud je známo, že budou mít negativní kumulativní dopad na um, eh, mořské, um, mořská stanoviště, eh, zvláště na vedlejší, na jiné druhy, než je cílený rybolovný druh. Um, dále musíme mít systém zprávy založený na výsledcích a musíme k tomu správně uspůsobit nástroje, které máme členské státy musí také využívat proaktivní regulační přístup, aby budovali kulturu eh, plnění a samozřejmě, že z perspektivy životního eh, prostředí tou klíčovou rolí je mít správnou baseline pro technická opatření a, a mít technická opatření by měla umožnit a předcházet hrozbám. Měli by se snažit dosáhnout těchto cílů, protože pokud tyto cíle nejsou splněny, tak pak samozřejmě i technická doprovodná opatření nejsou eh, evidentně ta správná. Děkuji. Děkuji pane zpravodaji, a nyní zástupci politických skupin. Pokud se chcete vyjádřit, a začne, začne pan Vojtama. Děkuji. Já budu mluvit holandsky. Technical eh, file, the technical measures, eh, so to say. To, že to je poměrně technická zpráva, já bych chtěl eh, poděkovat zpravodaji za tuto zprávu. Myslím si, že v podstatě řekl to, co bylo třeba říci a zmínil některé výzvy, které jsou před námi, takže za tomu děkuji. Co by mě zajímalo, je ta povinnost uh, En ik zelf moet ook. Eh, Eh, zakotvení, která způsobila, vyvolala celou řadu dalších povinností a mě by zajímalo, zda je eh, tady třeba eh, tuto povinnost zdůrazňovat, která bylo to přijato poměrně rychle, aniž by se hodnotil dopad na životní prostředí. Bylo teďka v podstatě není možné v rámci toho, této povinnosti vykládky úlevů vrátit eh, mladé kusy do moře, což, by, což je chyba. Měli bychom zvýšit eh, mm, eh, mm, možnosti navracení do moře těch mladých kus, mladších kusů, nedospělých a no, v případě těch vedlejších úlovků mm, to je, to vede v podstatě tě k velkým úsporám, co se týče fosilních paliv, je snížení emisí CO2, méně mm, ničení mořského dna. A proto je velmi důležité um, nechat prostor pro nové inovativní metody rybolovu. Možná by komise mohla vyjasnit jednu věc. To technické opatření vyžaduje um, že maximálně 50 menší, maximálně 50 by mělo být uh, loveno těch podměrných ryb. Takže otázka je, odkud je těch 5 to se liší podle druhu. Jiná věc je různé směrnice, které chrání moře a vlastně, e, stanoví některé oblasti. Musíme začít e, se směrnicí o rybolovu, e, rybolovu a další směrnice. Nemohli bychom zabránit nebo se vyhnout situaci, kdy vlastně na sebe vrstvíme stále další a další legislativu zbytečně. Další by se chtěl vzít slovo k tomuto tématu, prosím. Děkuji. Děkuji. Jsem byl stínový zpravodaj v tomto výboru. A máme tu určité pochybnosti, například tu byla zmíněna ta konkrétní situace polská. Vím, že ještě některé jiné země si tedy dělají obavy, pokud jde o ty pulzní lovy. s proudem, pulzním elektrickým proudem. Víme, že rybolov je ve, ve, velkých, ve velkém nebezpečí, je vystaven na rizikům, a to z, mimo jiné i v kontextu Brexitu, protože Severní moře je zatím. Evropskou oblasti a po Brexitu se to dramaticky změní. Najednou tam budou tři různé subjekty, EU, Briti a Noři, nebo Norové. A to by mohl být problém i bez eh, toho půzního elektrického eh, proudu. Takže děkuji. Ještě někdo další? Zástupci komise? Pan Graham. Prosím. Uh, Děkuji. Děkuji za eh, vaše názory, jenom některé ty konkrétní otázky, které zde zazněly. Za prvé, pokud jde o povinnost vykládky, tak víme, že toto je problematické, ale jde o to, aby e, jsme šli cestou selektivnějších rybolovných metod. A především bychom ochránili tedy mm, mm, různé mořské oblasti. A je třeba, aby rybolov byl životaschopný a samozřejmě na základě vědeckých podkladů lze vyloučit z této povinnosti u některých těch populací, kde budou existovat výjimky, které se budou přijímat. A samozřejmě velké diskuze i zpráva hovoří o těch inovativních zařízeních. Ano, tady jde o to, aby eh, prostě eh, eh, rybáři šli cestou nových inovativních metod zařízení, které budou používat hm, pro vykládku, ale samozřejmě nejprve je třeba vše, aby bylo podloženo a vyhodnoceno příslušným technickým expertním výborem, než se toto rozšíří. A pokud jde o ne více než 5 tyto cíle, ano, to je vlastně poprvé, kdy v historii těchto technických opatření budeme specifikovat eh, cíl, kvantitativně cíl. A cílem naší politiky je eh, tedy snížit tu možnost těch vedlejších úlovku, respektive je eliminovat a takže my zde máme proto technická opatření či prostředky pro splnění tohoto cíle, tedy zde máme 5 konkrétní populace v konkrétní oblasti, to by nemělo být tedy více než 5 Takže to je takový pokus eh, kvantifikovat ten cíl, podle kterého budeme měřit úspěšnost naší politiky to je velice důležitá věc a cílem je propagovat eh, eh, politiku, která se bude orientovat na výsledky a nebude tak preskriptivní. Tedy proto potřebujeme mít určité, určitá kritéria, podle kterých budeme měřit úspěšnost našich politik. A teď abych navázala na další bod týkající se těch různých eh, mm, eh, opatření v oblasti životního prostředí a rybolovu. Ano, souhlasím. Technická opatření mají být nástroji, které se budou používat na regionálních úrovních s cílem splnit cíl eh, dobrého tedy environmentálního stavu. Takže to je asi vše, co bych k tomu řekl. Doufám, že jsem odpověděla na všechny vaše dotazy. Děkuji, pane Grahame. A nyní pan zpravodaj Dana Sesku. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům a všem dalším, kteří eh, se mm, podíleli na pracích na tomto stanovisku. Já vím, že to je velmi obtížné téma, to velmi technické téma. Já vás nebudu dále zdržovat, protože si myslím, že e, zástupce komise již um, jak si mm, věci vyjasnil. Eh, všichni vidí, že tato, pra, tato zpráva je cesta k budoucím doporučením, které by měly být stanoveny pro Evropskou unii. Děkuji. Hmm, děkuji. My máme eh, lhůtu 7.2. ve 12 hodin pro mm, pozměňovací návrhy. May I ask if the commission is here for... Mm. Mohu se zeptat, zda je tady komise přítomna pro další bod? Přejdeme tedy k dalšímu bodu pořadu jednání, což je výměna názoru s komisí na téma e, nejlepších dostupných technik pro velká spalovací zařízení v rámci směrnice o, em, o emisích. Začneme výměnu názorů eh, s paní Aneta Willems. to je vedoucí oddělení a tímto vám předávám slovo. Good afternoon. Dobré odpoledne, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, výboru za tuto možnost si vyměnit názory o nejlepších technologií pro velká spalovací zařízení LCP BREF. Čistý vzduch, voda a půda jsou zásadní pro nás všechny. Potřebujeme přejít směrem k cirkulární ekonomice, zlepšit energetickou účinnost. Směrnice o emisích zajišťuje příspěvek průmyslu k splnění těchto cílů. Za posledních 30 let Evropská eh, legislativa vedla k značnému pokroku snižování emisí z velkých eh, spalovacích zařízení. Stále eh, představujeme velký podíl emisí mm, různých škodlivin. Je třeba vyvinout další úsilí na splnění cílů kvality ovzduší. Proto je jasné, že LCP, že závěry LCP jsou základním mm, mechanismem. Tento výbor nedávno jednomyslně ehm, hlasoval v souvislosti s novým nařízením o mědi. Rtuti, pardon, rtuti. Ehm, která vyžaduje využívání co nejlepších technologií pro řešení splodin eh, rtuti z velkých spalovacích zařízení. Já chci vysvětlit, proč tedy to, mm, toto máme a co to znamená. Ta myšlenka je taková. Hlavním nástrojem eh, snížení eh, škod z velkých spalovacích zařízení, to se týká asi 50 tisíc zařízení, včetně pě, eh, více než 3 tisíc velkých spalovacích zařízení. Směrnice vyžaduje, aby tyto, tato zařízení využívaly takzvaná PAT, nejlepší možné technologie, a plnili emisní limit znečišťujících látek na základě PAT. Aby členské státy e, Mm, zajistili dostatečnou míru harmonizace, jsou připraveni na doporučení společným výzkumným centrem Komise pro jednotlivé sektory. Eh, je eh, to, označujeme to jako sevilský proces, protože v Seville i schůze technických pracovních skupin. REFS zpracovávají členové technické pracovní skupiny, což je v souladu se směrnicí o emisích. Tam jsou tam zastoupeny členské státy, sektory a nevládní organizace. Tato skupina spolupracuje na procesu návrhu těchto dokumentů. Práce je založena na datech, eh, Mm, důkladné analýze dat a technologií, které se využívají. REFS obsahují podrobné informace o daném sektoru, ekologické výzvy a technologie, které se používají. Je tam i kapitola o závěrech PAT, které stanoví, co je mm, nejlepší dostupná technologie a Eh, emise podle výsledků těchto technologií. Závěry se publikují jako prováděcí rozhodnutí, aby eh, kompetentní orgány v členských zemích mohly stanovit mm, podmínky povolení. Eh, závěry pro velká zařízení bude doporučení, které přijme komise. Specificky k LCP BREF. Vzhledem k významu sektoru, technická pracovní skupina vyvolala velký zájem. Je tam téměř 300 členů. Skupina se sbírala informace o 580 zařízení, nejenom emisí do vzduší, i do vody a energetickou účinnost. E, mm, proběhla schůzka všech zainteresovaných a Mm, včetně velkých znečišťovatelů, jak tradičních, kteří produkují SO2, eh, NO2 a prach a eh, další látky, jako je rtuť, chlorid eh, dusíku, oxid vodíku a tak dále. Mm, jak vypadá situace teď? Poslední krok je přijetí komisí závěru PAT, které budou předloženy v příští měsíc k hlašování ve výboru IAT. Do čtyř let po přijetí závěru budou nutné revidovat stávající povolení a podle aktuálních um, podmínek. Takže jaké jsou um, z toho výhody. Velký podíl emisí do ovzduší e, z, z důsledku zlepšení konosti jsou významné. Především uhelné elektrárny jsou důležité, protože produkují více než 70 SO2, 62 NOx a e, také velké množství prachu. Implementace závěrů se očekává Eh, do roku 2025. Mm, velké množství SO2, NOx a prachu, 25 rtutí, z L, emisí rtutí z LCP. Někteří si stěžují na náklady, které s tím souvisí, ale je jasné, že potenciál snižování emisí, pokud tedy nebude využit, tak alternativní způsoby, jak dosáhnout stejných e, snížení, budou nákladnější. Závěry PAT povedou ke zlepšení kvality vody, hlučnosti a e, další, dosahování dalších cílů cirkulární ekonomiky. Rovnější podmínky budou dosaženy pro podporu vnitřního trhu, inovativních účin energetické účinnosti, nicméně neexistuje řešení, jedno řešení vhodné pro všechny. Mm, Definice nejlepších dostupných technologií na evropské úrovni je reprezentativní pro celý sektor. Jednotlivé, te, jednotlivá zařízení ale možná mají zvláštní okolnosti a, a D pro ně e, obsahuje dostatečné možnosti výjimek na národní úrovni. Já už jsem mluvila tedy o LCP Brev, o nejlepších eh, dostupných technologiích, ale než skončím, tak chci zmínit některé další pozitivní aspekty této legislativy. Jednak eh, DES eh, zjednodušuje požadavky na povolení v celé EU. Ehm, Důkazem jsou zkušenosti zemí, které usilují o podobné cíle. Mm, je zájem v Číně, v Rusku, Jižní Koreji, Jižní Americe, také jsme aktivní v projektech OECD, které jsou zaměřeny na výměnu do, dobré praxe e, podobné našemu PAT. Dále PAT, BAT e, vedou k inovacím a snižování nákladů pomohou prům, evropskému průmyslu zachovat e, svoji vedoucí roli na mezinárodních trzích. Na závěr, mm, toto byl jenom takový stručný přehled, nicméně doufám, že to stačí k tomu, abyste si udělali názor na eh, složitost LCT brev a také jeho význam. Jsem připravena zodpovědět vaše otázky a Eh, poskytnout podrobnější informace na kterékoliv z těchto témat, pokud to budete považovat za užitečné. Děkuji. Děkuji vám za prezentaci a nyní dávám slovo poslancům a poslankyním. Pan Loch. Já si samozřejmě vážím eh, eh, toho úsilí komise a uvědomuji si rozsah, obrovský rozsah toho materiálu a, a možná, že jsem něco při jeho studiu přehlédl. Nicméně jedna, jedna otázka eh, mi pořád jak si zbývá a to je tato. Eh, v současné době, a není to jako samozřejmě jenom v mé zemi, protože ta největší, nejnebezpečnější zařízení nejsou v, v mé <laughs> zemi původu. Nicméně v současné době probíhají eh, rekonstrukce některých těchto velkých spalovacích zařízení s cílem naplnit závazky k roku 2020 Teoreticky si dovedu představit situaci, kdy eh, nově stanovené limity, pokud budou takové limity odsouhlaseny, eh, zásadně změní ty původní cíle, ke kterým směřují eh, tyhle ty probíhající rekonstrukce. To znamená, došlo by ke změně cílových podmínek v průběhu realizovaných modernizací. Zajímalo by mě, jestli má komise na takovýhle scénář nějaký názor, jestli ho pokládá za možný nebo jestli ho pokládá za nemožný a pak, když ho pokládá za možný, zda má komise nějaký názor na to, jak takové situace e, řešit. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji a slovo má pan Eichaut. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za úvod. Děkuji za vysvětlení toho, že tedy ten proces je e, trošku náročný, ale je to také otázka toho očekávaného výsledku. Když se podívám na, na tu legislativu, to znamená směrnice o průmyslových emisích, to byla vůbec první legislativní složka, kterou jsem se zabýval, na to nikdy nezapomenu. Když se podíváte na tu eh, koncepci toho, tak jde tu o to, že máme implementovat nejlepší osvědčené postupy. A když se podívám na tu legislativu, tak se říká, že jsou to, eh, že to rovnováha mezi nejlepšími eh, environmentálními výstupy a ekonomickou technologickou proveditelností. Ovšem, když se teď podívám na to, co, co tu vlastně děláme, nabízí se pár otazníků. Chápu to správně, že ty normy, které tu teď rozhodujeme, se uplatňují teprve čtyři roky po formálním přijetí, to znamená někdy v půli roce 2017, takže pak vlastně až půl, eh, někde v polovině roku 2021. Patnáct let, čili 15, to trvalo 15 let od těch starých norem, ale přitom máme eh, tady legislativu, která má osmi eh, letou peri, periodicitu přeskumu. To je první otázka. Dále, když se podívám na údaje, které se eh, používají pro tyto normy, jsou to data z roku 2010. Či máme tu dostupné techniky z roku 2010, které určují standardy pro rok 2021. Jak to sakra souvisí s nejlepšími osvědčenými postupy? Máme za to, že od roku 2010 do roku 2021 se svět přestal točit a my tady stanovujeme standardy pro rok 2021 na základě dat z roku 2010. Tady něco není v pořádku. Takže tomu bych také rád slyšel komentář komise. Navíc, když se podívám na ty údaje, tak lze říci, že ty standardy, o kterých teď Evropa mluví, když se srovnají s jinými zeměmi, například průměr v Japonsku, má lepší výkonnost než všechny ty standardy, které my plánujeme na rok 2021. No, kde tady jsou nějaké nejlepší osvědčené postupy? Dokonce podívejte se i na Čínu. Když se podívám na standardy Číny, mají o 30% větší ambice USO2 a o 80% UNOXu. Dokonce i Čína má šanci dosáhnout lepších výsledků než my do roku 2021. Takže zase říkám, eh, kde jsou tu sakraty eh, osvědčené, nejlepší osvědčené postupy. Eh, a co děláme my, legislátoři. My tedy ten severský eh, proces jsme si představovali jinak, než to, co se teď děje u tepelných elektráren. A pak eh, je tady také určitá výjimka, určitá derogace. Článek 15 má výjimku. Velmi podrobnou, velmi obsáhlou. To byla dlouhá rozprava, dlouhá debata s radou. Ale Vznikl z toho dlouhý paragraf, eh, který je přímo v tom zákoně. A když si přečtu derogaci v, v tomto zákoně, v, te, v tém, tomto nástroji, tak je daleko schovývavější. Takže proč vůbec potřebujeme další výjimku a proč je daleko mírnější, než když jsme se eh, bavili o, o té normě jako takové? A eh, poslední otázka když mluvíme s komisí, tak jim vždycky záleží na rovných podmínkách. Ale když se teď pohodívám na Evropu a na eh, rovné podmínky, tak eh, vidím, že země, které implementovaly včas, jsou trestány. Oni mají mnohem striktnější normy, než to, o čem se teď bavíme v rámci severského procesu. Ti, kdo jednali jako první včas, kdo předjímali, chránili občany, před eh, nezdravým ovzduším, eh, eh, chránili jejich zdraví, tak, tak teď jsou trestány v tomto procesu. Je to na jejich úkor. Takže o co nám jde teď víc? Dát prostor těm, těm kteří zaostávají, protože to teď děláme. A ještě úplně poslední otázka, protože souvisí se Spojeným královstvím jeden z těch, kdo zaostávají, jistě jsou Spojené, Spojené království, kteří byli aktivní v tomto procesu, ale tady se bavíme o normách na rok 2021. Nevíme, co se stane s Brexitem, ale pokud, ne, nebo je pravda, že Spojené království vlastně části, části, částečně určí ten implementaci toho nižšího standardu pro rok 2021, kdy už ani nebude v Evropské unii. A přitom tu určuje nastavení standardu a ovlivňuje. To vidím jako další problém celého tohoto procesu. Takže, abych to svrhnul, schrnul. Severský proces je samozřejmě komplikovaný, ale my tu vytváříme naopak nerovné podmínky, v nichž postihujeme ti, kdo jednali nejdřív a podporujeme ti, kdo si zdráhali si včas vyčistit situaci. Děkuji. Pane Eichhout, Dermans. Děkuji, pane předsed, paní předsedkyně. Já bych se vyjádřil tedy stručněji než kolega Kaut. A tady si myslím, že máme velký problém. Já zde zcela souhlasím s panem Eckhartem. Když se podíváte na návrh, tak ty náklady navíc pro ty, kteří používají eh, biomasu, spalují biomasu ve srovnání s těmi, kteří spalují fosilní paliva, tak ty náklady těch prvních jsou vysoké. A zdá se, že komise zapomněla na to, že před rokem se konala konference v Paříži, kdy jsme se snažili rozhodnout, že nebudeme tolik znečišťovat. V podstatě <clears throat> ale tento návrh bude znečišťovat. Takže bylo by dobré, kdyby komise nám vysvětlila, proč. Děkuji. Pan Hartema, děkuji, paní předsedkyně. Nebudu opakovat, eh, co řekli předřečníci, zcela s nimi souhlasím. Chtěl bych vidět od komise, v čem je reálný pokrok, v čem je tedy pokrok a za druhé, tento parlament eh, během legislativního procesu, když jsme přijímali eh, směrnici, eh, takže my jsme chtěli se snažit tedy tam právě zaplnit všechno to vákuum, které tam bylo a Eh, něco udělat s těmi derogacemi, výjimkami, zabránit tomu, aby eh, ti, kteří se chovají slušně, tak aby nebyli penalizováni za to. Tady jsou nedostatky, je to nekalá soutěž v Unii. Zde jsme slyšeli příklady Číny a Japonska. Ale některé země či podniky si vedou lépe než jiní, takže bychom měli zabránit nekalé soutěži a tady bych chtěl opět od komise, aby vysvětlila, zda se e, jim daří teď plnit e, tento úkol lépe tedy s tímto návrhem brev nebo ne. Pan Hausling? Ano, vy víte, že především e, po tom dýzlovém skandálu se musíme skutečně kriticky podívat na to, co je možné, zda nejsou tom velké mezery v těch velkých zařízení. Podle našeho názoru tam jsou mezery mezi tím, co je technicky možné, co už je dávno technicky možné, co ukazují jiné zem, státy, USA. A mm, ty hodnoty, eh, které vy navrhujete, mm, to lze ještě dvakrát eh, snížit jste skutečně na nejvyšších technologiích, když toto navrhujete, anebo to nejsou nějaké ekonomické zájmy spíše? Eh, není, tam k narušení hospodářské soutěže? Eh, mm, mm, ne, není tam také zájem členských zemí dále, dále levně provozovat eh, uhelné elektrárny. Uh, já si nemyslím, že navrhujete nejnovější technologie jako standard. Um, když se podí, kdybychom měli americké eh, standardy, tak už bychom toho dosáhli více. A proto si kladu otázku, proč nepostupujete důsledněji. Já se obávám, podobně jako tohoto eh, skandálu, že musíme eh, brát ohled na partikul, nebo eh, jde o partikulární zájmy některých velkých členských zemí, kteří vyvíjejí tlak na komisi, aby nešla o krok dále. Já myslím, že komise ale musí jít o krok dále než to, co navrhla. Proto bych se ptal komisi, zda půjde tedy o krok dále, když Eh, vydržíte tlak členských zemí, tak myslím, že můžeme dosáhnout víc. A eh, eh, nebudeme zaostávat za cíly, které si sami stanovujeme. Děkuji, paní Dáli. Děkuji. Na začátku chci poděkovat komisi, že přišla a že nám poskytla všechny ty informace, ale také musím souhlasit s kolegy vyjádřit obavy, a to především kvůli tomuto návrhu, protože pokud členské státy budou implementovat tento návrh BREF limity, BREF, tak v podstatě to asi eh, povede k tomu, že mm, eh, mm, nedojde ke zlepšení. A já také souhlasím s obavami kolegů, když zdůrazňují, že by eh, zde eh, došlo k oslabování eh, nástroje a v podstatě zde to bude mm, mm, penalizovat ty dobré a mm, v podstatě ty ta velká spalovací eh, zařízení budou emitovat noxy především. A, takže já myslím, že i zde v podstatě e, není to ani v souladu s eh, Jeteborským protokolem, který se týká emisí z dýzlových motorů. A já mám tady několik otázek na komisi. Za prvé, zdali komise hodlá přijmout nějaké kroky proti těm zemím, které porušují jetburský protokol, jeho limity. Jak je to možné vlastně, že e, dochází k porušování něčeho, na, co, na, na čem mm, byla dohoda? A jaké budou důsledky potom pro e, mezinárodní závazky EU vůči Jetemborskému protokolu? A poslední otázka, zdali komise souhlasí mm, e, s faktem, že ty stejně máme stejně IED limity, které stejně, stejně musí být souhladu s těmito novými limity. Uh, Děkuji. Ještě někdo? Z členů výboru ne. Hmm, takže opět dáme slovo paní Molems. Děkuji za slovo. Skutečně to byla celá škála různých otázek a já se pokusím je nějak strukturovat. A také nám to ukazuje, jak tato práce a ten dokument jsou složité. Jak víte, má 900 stránek a e, spoustu kapitol a eh, jednotlivých sektorů s velkými spalovacími zařízeními, eh, eh, úrovněmi emisí, částicemi. Takže stále je to v souladu. Jak je, jak je zde soulad s těmi výjimkami, jestli to je v souladu a co vyžaduje ta směrnice o emisích a jak to bude s těmi limity. A co potom bude stanoveno v závěrech, které se budou striktně aplikovat od roku 2021. Zde existuje jednoduché derogace výjimky článku 32-34. Jednak je to ten národní transformační plán, to znamená, členský stát bude mít možnost nám poskytnout seznam těch zařízení, které chce, aby byly součástí těch národních plánů a tedy do poloviny roku 2020, ale nicméně jasné, že takže ty práce na velkých spalovacích zařízeních PREF ty, jsou, ty pokračují od roku 2011, takže je zde dostatek času, jak investovat a, do, a dále další investice Navíc budou potřebné, aby byly splněny uh, uh, ty striktnější mm, hodnoty. A dále mm, potom zde jsou tedy derogace výjimky na ty, ta zařízení, která členské státy budou postupně utlumovat, uzavírat uh, a do roku 2022. A takže samozřejmě provozo, provozovatele všichni to věděli, byli informováni, takže eh, participovali na technické skupině, tak si myslíme, že měli dostatek času, aby eh, mohli restrukturalizovat své investice tak, aby to nebylo příliš velké finanční přeměno pro daný sektor a zároveň, aby bylo dosaženo míry úrovně životního prostředí a zdraví. Teď hodně otázek od pana Eckharta. Za prvé načasování. A práce začaly v roce 2011. Poslední brev neobsahoval závazné hodnoty eh, emisí a eh, mm, eh, takže to vlastně rozhodnuto bylo v roce 2006, začalo se na tom pracovat až pět let na to a musíme vzít do úvahy velikost sektoru, potom počet těch zařízení a potom mm, všechny ty provozovatele, operátory je třeba zanalizovat a množství mm, mm, jaksi činnosti toho byra v Seville, eh, protože bude rozhodovat o tom, kterých z těch 580 zařízení je tzv. referenčními zařízeními a potom se tedy to bude diskutovat a později eh, eh, byro dostalo 8,5 tisíce připomínek a každá ta připomínka se musí zanalizovat, na každou se musel odpovědět, vyhodnotit je. zapomínejme, že to je 22 inženýrů v Seville, kteří pracují zároveň na devíti různých brefech. Nezapomínejme, že máme 31 různých brefů. I tedy bylo vloženo velké úsilí do celého toho procesu a hm, hm, zde Mm. nejprve na prefekt pracoval jeden, dva člověk, teď pětičlené týmy. A nyní ty postupy, techniky. Samozřejmě došlo k pokroku na trhu, ale nemyslíme si, že by došlo k nějakému velkému skoku eh, za toto období, ale pokud jde o ty techniky snižování. Ale je třeba si eh, stanovíte nějaký časový limit, eh, kdy skončíme tedy se sběrem dat, abychom měli skutečně nějaký základ a eh, efektivní proces. Pokud jde o porovnatelnost čínských a japonských zařízení, víme, že v Japonsku, ve Spojených státech existují zařízení, která se vedou lépe, ale jsou to individuální zařízení. Tady nám jde o sběr dat a celý ten proces. Máme zde směrnici o průmyslových emisích a sběr dat se neomezuje na evropská zařízení, ale na celosvětová po celém světě. Takže některá z těch zařízení, jak víte, tak e, poskytla data, která se vzala do úvahy. Eh, pracovní skupina je složená z z eh, státních orgánů, z nevládních organizací a mohou tedy mm, schromažovat data, která si přejí z celého světa. Nemůžeme zde eh, podkopávat činnost eh, těchto techniků a mm, tedy činnost té technické pracovní skupiny. Ale na druhé straně Čína tak také bere naše brev, naše hodnoty jako referenční dokument a v podstatě se námi inspirují, protože podle mě jsme průkopníky. A když samozřejmě nemůžeme porovnat tu 30-letou mm, mm, práci, kterou děláme v EU, kdy se snažíme snižovat emise s tím, co dělá Čína. Protože to by, jak se již v Číně byl čistý vzduch, ale to tak není, takže to není srovnatelné. Teď pokud jde o e, výjimku 15.4. Já myslím, že to je velice dobře nastavená výjimka, podmínky, za kterých e, ta zařízení mohou požádat o tyto výjimky, e, ty jsou velice striktně definovány, tyto podmínky, musí zaprvé být vše prověřeno, odsouhlaseno příslušným orgánem členského státu a účelem samozřejmě není aplikovat jako všeobecné pravidlo, eh, ale výjimečně. A dále, hm, pokud je o činnost, někteří řekli práce komise. No, Musím zdůraznit, že to, jeden, je to je proces, který probíhá spolu s těmi dotčenými organizacemi. Ne, že by tady rozhodovala komise. Komise jim ten proces řídí, moderuje, aby eh, se schromáždila, údaje, schromáždila data, která budou aplikovatelná pro evropský průmysl. A kromě toho Směrnice o průmyslových emisích také požaduje, aby příslušné orgány měly právo být přísnější v těch limitech emisí, pokud kvalita vzduchu je obzvláště špatná. A teď, pokud jde o otázku Velké Británie. Článek 50 zatím nebyl aktivován, takže nemáme právo vylučovat žádný členský stát. Každý stát může se vyjadřovat v rámci příprav evropské legislativy. Takže prozatím všichni mají stejná práva. My jsme nedostali žádnou jinou instrukci. tedy přistupujeme, zacházíme se všemi stejně. A tato práce, tedy aplikace e, závěru BAT, to vyžaduje směrnice o průmyslových emisích. Samozřejmě eh, máme tento proces a kdybychom ho neměli, tak každý z 28 států by musel Eh, vždycky eh, přeskoumávat, jaké jsou ty nejlepší možné techniky na trhu a, a porovnávat jejich výkonnost a potom je toto aplikovat na ta zařízení, eh, která dostávají povolení. A teď díky tomu sevilskému procesu, tak ten proces je efektivnější, kdy lze Eh, přeskoumávat více těch zařízení a stanovovat jejich úrovně emisí a také i to vytváří stejné podmínky v celém Evropě. Všichni musí aplikovat stejná pravidla, takže to brání tomu, aby eh, průmysl v EU třeba eh, nebyl vystaven různým požadavkům v různých zemích. teď ještě se podívám, jaké byly další otázky. Eh, concerning the biomass. Pokud jde o biomasu, tak spalování biomasy, jak data dokládají, způsobuje vyšší znečišťování eh, ovzduší, zvláště prachem. A eh, máme regulační rámec, který říká, že pokud se zvýší využití biomasy, v důsledku klimatických a energetických cílů, tak to odpovídá eh, cílům eh, i v oblasti kvality ovzduší. Není tu žádný eh, doklad, že by náklady na snižování, omezování, znečištění z tohoto způsobu byly vyšší než náklady na omezování znečištění například z uhlí. Jinak Eh, pravděpodobně nedojde k dalšímu Dieselgateu, Dieselgateu vzhledem k eh, síle eh, směrnice, která reguluje tuto oblast. Prostě podle této směrnice o průmyslových emisích se uplatňují skutečné reálné emise v průběhu provozu. A Ehm, kromě toho je v průmyslové, v, emisi, eh, v, v, eh, v této směrnici o průmyslových emisích, že možné zavést environmentální inspekce těch, těchto zařízení a tyto data se pravidelně předávají eh, komisi a my se jimi zabýváme. A pokud jde o Gotemburský protokol, o ty hodnoty, my jsme to vzali v potaz, zejména u dieselových motorů, úrovně emisí, které jsou v závěrech BT, tak eh, v podstatě berou v potaz ty z toho gotemburského eh, protokolu. A jak jsem již řekla na úvod, tak eh, přínosy z implementace těch eh, asociovaných úrovních emisí by měly minimálně roku 2002 snížit emise eh, na o 58%, pokud je o SO2, 39% NOXu, 67% prachu a 25% rtuti. To bude podstatný příspěvek k vysoké úrovni ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Děkuji za pozornost. Pokud máte, nemáte další dotazy. Ano. Ještě znovu dostane slovo pan Eichhout. Ano, za prvé, musel jsem reagovat. Když komise říkala, že to je společný proces s členskými státy a tak, no ale na, nakonec komise je přece vlastní instituce, která má vlastní komunikaci a já vím, že komise bude vždycky hájet prostě cokoliv, co z toho procesu vzejde. Takže to tak je váš produkt. Nemůže se, nemůžete se schovávat za členskými státy. Leda, že řeknete, tohle de facto e, bylo na základě hlasování členských států a my to nepodporujeme. To by bylo e, poněkud o, o závan čerstvého vzduchu, kdybyste udělali takový politický, politické prohlášení. Ale pokud to neřeknete a řeknete jenom jako na úvod, že budete jenom hájit ten proces a budete jenom říkat, je to významné, důležité, nebezpečné a těžké, ale jsme s tím nakonec spokojeni, no tak eh, nezačínejte, nezačínejte si pak mít ruce v průběhu odpovídání otázek. Je to také produkt komise a vy si zatím musíte stát. Nemůžete dělat obojí hájit to a zároveň, když jsou nějaké horké otázky, tak řekne ne, ne, ne, ne, to členské státy. Takže buďte upřímní od začátku v té komunikaci. A pak ještě pár otázek. Kdy přesně bude hlasování? Kdy bude to hlasování? Chci vědět přesně. Já vím, že vás někdo briefuje, ale doufám, že v tom postřehnete mou, mou otázku. Kdy? Kdy je to hlasování? Letos kdy? Tak říkáte, že tu musíme mít e, nějaký ten cut-off point ale vy říkáte, že t- tento bod nejzaší je 2010. A takže hovoříme tady o brefu na rok 2021 na základě dat z roku 2010. Je to správně nebo ne? Můžete říct ano, je to správně? Ne, není to správně. Tím se dostávám k třetí otázce. Co udělá komise, aby po roce 2021 došlo k rychlému a lep, rychlé a lepší aktualizaci norem. Protože vy jste řekla, že to vytváří rovné podmínky a že je to účinnější a že to musí udělat každá země. No, nemusíte mě přesvědčovat o hodnotě Evropy, ale mám problém s tím, když tento proces v Evropě vytváří e, normy pro 21 na úrovni hodnot z roku 10. Přičemž některé země už teď překračují striktností ty normy, které jsou plánovány až do roku 2021. No to nejsou rovné podmínky. Co udělá komise, aby se ty eh, standardy rychle, velmi rychle posílily? Protože do roku 2021 není žádná pobítka pro mnoho zemí vůbec nic zlepšovat. No? Někdo další? Ne. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem to možná nevysvětlila jasně, co se týče složení technické pracovní skupiny. Jsou sektory a členské státy a, nevl- a také nevládní organizace. My jako komise my aktivně prosazujeme účast ne- ekologických eh, nevládních organizací v této skupině. A důležité je, aby důležitá je technická mm, e, kapacita, kterou každý z těch členů přináší. Pokud říkáte, že jsme to dělali nebo že, komise, že komise rozhodla, tak je také důležité říci, že každé číslo v těch závěrech bylo e, prezentováno během tech, schůzí technické skupiny. Je to výsledek diskusí se všemi zúčastněnými, kde stanovit ty horní a dolní limity. Je to konsenzuální týmová práce všech. Jak můžeme lépe reprezentovat všechny zainteresované aktéry, pro které je to důležité? jsou samozřejmě mají různé zájmy, ale proto jsou všichni u jednoho stolu, aby to projednávali, abychom měli i jasný výsledek, abychom byli schopni prezentovat dokument, který bude akceptovatelný pro všechny. Někdy také e, slyšíme kontraverzní návrhy z obou stran. Velká většina zainteresovaných aktérů Eh, se spoko- je spokojena s tím eh, procesem. Někteří žádají více, někteří méně. Někde musíme najít rovnováhu. Eh, ty státy, které jsou lepší než v Evropě, to jsou jednotlivá zařízení, která jsou lepší než ta v Evropě a je obtížné generalizovat každé zařízení v USA nebo v Japonsku nebo v Číně funguje lépe než evropské. Co se týče rovných podmínek, nemyslím si, že trestáme ty, kteří jsou v čele, my ti ostatní eh, vlastně eh, dostáváme na tuto úroveň. Evropa není jednorychlostní, jsou tady různé regiony, různé státy, které se dostávají na vyšší úroveň ochrany životního prostředí a zdraví eh, pro větší rovnost v Evropě. Je to technický proces, Všechno, co říkáte, je potvrzení toho, že to je politický proces, když to má být technologický. Vy mluvíte o konsensu, různých rychlostech. My mluvíme o bezpečnosti a zdraví občanů. To je, stejný, ten je, to je stejné v Evropě, to je stejné pro všechny občany. A tady je jasné, a já děkuji za tuto odpověď, to je nejlepší vysvětlení toho, co se děje. To čistě politický proces. Děkuji, pane Eckhout. Komise tomu dobře rozumí, myslím, pan Torp. Já jsem trošičku zmaten. Doufejme tedy, že na vyšší úrovni, ale dejme tomu. Když napíšete směrnici, nebo píšete pravidla podle těch, co zaostávají, tak podle mé logiky píšete pravidla pro ty, píšete pravidla, která vlastně poškodí ty, ty kteří jsou v čele. Což je problematické. My jsme rozhodli v Paříži, v tomto výboru, několikrát, že bychom chtěli být v čele. A neomlouvat ti ty, co zaostávají. Děkuji. Děkuji ještě jednou. Kdy se přesně bude hlasovat, to jsme neslyšeli. Paní Gotenland? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem poslouchala tu diskusi a většina toho již byla řečena. Když uh, už tady máme komisi, tak chci využít této příležitosti a říci, že i já věřím, že je důležité e, mít vyšší standard, protože nedávná studie ukazuje, že velká zařízení, že brev má schopnost zachránit 20 tisíc životů v EU tím, že redukuje znečištění z uhelných elektráren. Přísnější standardy by Eh, znamenaly, že 150 milionů euro v nákladech na zdravotnictví by se ušetřilo a je důležité eh, říci, že jsme tady eh, mnozí členové. Slyšela jsem několikrát pana Eckhauda. Ehm, vím, že tady něco tady vnáším do diskuse, nicméně se domnívám, že je důležité že ukázat, že chceme vidět něco, co má přidanou hodnotu která přináší víc pro snížení emisí do budoucna, protože jinak eh, ne, mm, se nezhostíme naší odpovědnosti, abychom zachraňovali život. Jinak tedy mm, rozumím všemu, co jsem slyšela v těch diskusích. Děkuji za váš příspěvek. To bylo, myslím, všechno jasně za to na vědomí. Eh, dám slovo ještě k závěrečnému, na závěrečné slovo. Děkuji za příležitost. Také chci upozornit ještě jednou na to, že to je proces založený na datech. Když je to proces založený na datech, tak máme, eh, musíme sbírat data z referenčních zařízení, které existují na celém světě to se eh, projednává v technické pracovní eh, skupině. Není to ničí výmysl, je to založeno na celosvětových hm, průzkumech. Čenské státy také potvrzují kvalitu těchto dat. Eh, dále se ty hm, výnosy, účinnost vyjadřuje v různých škálách, vyšších a nižších, co se měří, jaké výsledky jsou možné, proto máme ty škály a kompetentní orgány eh, se na, je vnímají jako referenci. Musí rozhodnout, které zařízení má potenciál dosáhnout určité úroveň výkonnosti. Eh, v současnosti závěry BT e e jsou v legislativním procesu Nyní se konsultují s e, službami komise. Nemůžeme e, předvídat výsledek těchto konsultací, nevím, kolik komentářů dostaneme, jak složité to bude. Bude to v příštích měsících, tedy to proběhne hlasování a bude to v první polovině 2021. Pardon. 2017. Chci ještě jednou říci, že to, to, toto je mechanismus podle směrnice o Quality of Duty, směrnice o emisních úrovních národních, které umožňuje snižování emisí velkých spalovacích zařízení, která by jinak vyžadovala velice složité nákladné procesy v členských zemích. Pomáhá jim to tedy dostat se na úroveň, která eh, je vyžadována podle různé neekologické legislativy. Děkuji. Děkuji všem, co přispěli eh, k této výměně názorů. Přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je um, návrh uh, participace Unie v, v spolupráci uh, výzkumu a inovací ve Střemorské oblasti. Spravodajem je pan Kambus, ale ten tady není, proto dám slovo paní Ajuso, aby před, pre, prezentovala toto návrh. No, děkuji, paní předsedkyně. Já potom ještě požádám o slovo vlastním jménem, ale teď za zpravodaje pana Gambu se zaprvé chci ho omluvit, protože měl problém s letem, letadlem, takže se pokouší se dostavit co nejdříve. Můžeme to tam program partnerství pro inovace a partnerství ve Středomoří. To je 14 zemí, které se zapojují a e, devět z nich jsou členské státy, a no, takže jde o zajištění především potravin. Já jsem ráda, že to je priorita malckého předsednictví v radě, vzhledem k tomu, že vyjednávání o tomto nařízení musí být, o tomto nástroji musí být rychle, aby to nabylo účinnosti v únoru. Chci poděkovat komisi za návrh eh, participovat podle příslušného článku smlouvy o fungování EU a díky i financování eh, z programu Horizont 2020, což je to tady návrh velice zajímavý a může vlastně pomoci rozvíjet takzvanou diplomaci v oblasti vědě, výzkumu i pomáhat migrantům vlastně, aby se mohli vrátit domů, protože často odcházeli kvůli nedostatku potravy na vody. A pokud jde o vodohospodářství, tak zde je třeba především zajistit přenos know-how a lepší využívání a dodávky vody a lepší využívání vodních zdrojů, protože jich je méně a méně. Nicméně návrh by mohl vylepšit určité aspekty a proto jsem navrhl celou řadu pozměňovacích návrhů, tak abychom se vyhnuli tomu, že budou zde problémy s eh, konkrétními zónami, které byly poškozeny a je třeba i eh, garantovat řáda využívání eh, prostředků, finančních prostředků a všechny země by měly být solidární. Aby musíme i garantovat větší efektivitu investic a nalézt rovnováhu mezi projekty, velkými a malými projekty. A je třeba, abychom i e, e, dali tedy e, do jednoho do jedné vlastně obálky, jak prostředky z EU, tak prostředky ze členských států. Děkuji a teď stínový zpravodajové jako první. Pan Zorino. Senhor Presidente, queria Děkuji, pane předsedo. Já chci využít příležitost a poblahopřát zpravodaji za práci. Souhlasíme se mm, tím, že toto partnerství je velice důležité. Je třeba společně investovat do Středomoří. Ve Středomoří je to priorita protože to je otázka budoucnosti eh, potravin, zajištění potravin. Takovéto partnerství by mělo být tedy využíváno Evropskou unii. Samozřejmě se může ještě zlepšit určité věci, já zdůrazním dvě. Za prvé, návrh eh, oblastí výzkumu. Ano, samozřejmě to je důležité, je třeba investovat do inovací, to je pravda, ale víme, že dnes věda, výzkum, inovace, eh, tak eh, musí pokrývat také i eh, celou škálu různorodých myšlenek a projektů, nejrůznější typy technologií a musí vycházet ten výzkum z nejlepších praxí musí tedy postihnout celý ekosystém. A druhá otázka je způsobilost projektů, aby mohli čerpat z fondů. Nezapomínejme, že finanční nástroje a finanční zdroje vyčleněné těm zemím, které se zapojily do toto partnerství, tak je to tak, že nyní máme celou řadu různých návrhů, není možné diskriminovat mezi konečnými příjemci, eh, ale je zásadní, aby projekty eh, byly podporovány, pokud eh, je budou provádět tedy konsorcia členských států, tak aby skutečně se nezapomíná na jejich zájmy. To je to, co navrhneme, navrhne moje frakce. Thank you, Mrs. Next. Děkuji. Pan Torvalds jako další řečník. Děkuji, paní předsedkyně, já se omlouvám, že příliš často si beru slovo. a e, e, kolegyně z ALDE, jako e, Štínová zde nemůže být a tedy chci, aby poděkovat za návrhy. Jehož cílem je zřit návrh komise, který se týká tohoto partnerství vzhledem ke kombinovanému efektu lidské činnosti a změn klimatu, tak středomoří trpí nedostatkem vody, což ohrožuje životy. Má to, znamená to velký ekonomický nátlak a řada rodin musí odejít ze svých domovů a hledat lepší podmínky je jinde. 80 milionů lidí eh, ve Středomoří nemá údajně vodu a ta situace se bude zhoršovat ještě do budoucna. Nedostatek vody postihne i eh, jich Evropy, jako Jižní Španělsko, Jižní Francie, Itálie, Malta, Kypr. A ta, již teď, dnes, jaksi je to velký problém, především v letních měsících. Jeden z důvodů neefektivity při užívání vody, hospodaření s vodou, jsou nedostatečné investice do výzkumu, inovací. Stínová se Alde chce zdůraznit význam a potenciál všech možných iniciativ, jako je iniciativa Prima, která eh, se snaží zlepšit vodohospodářství, inovace zavést. Eh, a inovace by měly řešit i především nedostatek vody a proto je třeba zajistit, že se to vše bude dělat způsobem efektivním, účinným, tak, aby ty výsledky byly reálné a hlavně udržitelné. A je třeba působit v synergii s jinými politikami a iniciativami EU. Paní Poncit bych chtěla poděkovat všem za příspěvky a těší se na podnou spolupráci s spravodajem a stínovými. Děkuji, pane Torvalci. A samozřejmě jste vždy vítán, když chcete hovořit. A další Paní Dornano. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodaji prostřednictvím paní Ayuso. Děkuji za tuto práci. Naše, naše eh, frakce se vyjádří. Program Prima to je další avatar v této spolupráci v kontextu barcelonského procesu, který již existuje od roku 1995 a nevedlo to žádným výsledkům, žádným úspěchům a nemluvě o migračních tocích. A mm, takže je, mm, Středomoří je pod velkým tlakem nedostatku vody a to postihuje celou řadu států. I to znamená, že mm, je, je to slepá ulička, revoluce v Tunisku, v Egyptě. To vedlo opět k k tomu, že se zhroučily struktury státu, že se zhroučily sousední státy, vedlo to k explozi, eh, migrace a to jsou hlavní eh, i vlastně důsledky této revoluce v Egyptě a v Tunisku. A mm, eh, dodávky vody, to je pouze symptom této destabilizace těchto států, ke kterým naše západní státy přispěly. A naše skupina ENF je v zásadě pro řešení eh, migrační krize ve státech v původu. Jenom doufáme, že Prima pomůže skutečný, skutečnému pokroku a bude pomáhat rozvoji a bude eh, monitorovat způsob financování eh, a tento, ten, ten monitoring bude probíhat na všech úrovních čerpání prostředků. Děkuji. A nyní ti, kteří chtějí slovo první, paní Dali. Děkuji. Děkuji eh, za zprávu v nedávném slyšení. Komise řekla, že je tu tedy iniciativa, která řeší jedny z nejkomplexnějších rozvojových otázek které ovlivňují středomořský region. vzhledem tomu, že jsem z Malty, tak samozřejmě jsem to zažila na uh, vlastní oči a jedna z prvních věcí, kterou by Prima řeš, řešila, je, tu, je otázka um, tlaku na vodu způsobenou klimatickými změnami, demokratický růst a s tím uh, způsobené změny. A samozřejmě migrační výzva, která je zásadní výzvou pro středomorský region. Chci upozornit na to, že Prima je samozřejmě důležitý most, který může přemostit rozdíly mezi státy ve Středomoří. Ale aby byl úspěšný, potřebuje k tomu investice, a to významné. 200 milionů eur z horizontu 2020 v průběhu desetiletého trvání společného programu Prima a evropský finanční příspěvek eh, by byl doplněn příspěvkem ze strany účastnických států. A tady mám obavy, na které chci upozornit. Jednak určitá topologie projektů a evropského, eh, evropských financí. A také chci um, navázat na kole, eh, pozici kolegy Zorině, kde se říká, že příspěvek Evropské unie bude zaměřen zejména na výzkum výzkumné a inovační aktivity, které vycházejí z vysoké úrovně technické připravenosti ve formě podpory omezeného počtu strategických eh, vybraných pilotních projektů. Nesouhlasím s návrhem komise, vzhledem, že se domnívám, že evropský příspěvek by měl pokrývat celou škálu projektů od mm, vysokých až po nízké, včetně forem eh, výzkumu Eh, a eh, založeného na praxi i teorii a dále otázky způsobilosti k financování, kde je ten problém těch lidí, kteří se takzvaně vezou eh, zdarma s tím, že tedy chtějí i některé projekty z těch států, které nejsou účastnické, zařadit do toho nebo nějakým způsobem využít v rámci Prima. Navrhovaný článek 1 řeší přesně tento problém těch černých pasažerů a e, umožňuje také výhradnou způsobilost těm účastnickým státům. A já chci předložit pozměňovací návrhy v tomto směru. Ještě jednou díky e, zpravodaji a díky e, stínovým zpravodajům. Děkuji paní Dali a nyní má slovo paní Ayuso. Děkuji, paní předsedkyně, teď budu hovořit vlastním jménem, jsem zpravodajkou. Stínovou zpravodajkou v ITRE a chci poblahopřát a poděkovat panu Gambusovi. V zásadě souhlasím v různých bodech, které podle mě jsou důležité a chci to zúraznit teď. Je to téma těch free riders, těch, kteří se vezou. Zde Eh, je třeba, aby participovalo maximum zemí, ale aby skutečně přispů, eh, přispívali. A eh, já souhlasím zde, že je třeba rozšiřovat tu účast, ale ty podmínky musí být stejné. Ta země, která chce participovat, tak musí také participovat i ekonomicky. A také souhlasím s těmi zárukami. Je nutné, podle mě, aby existovala určitá záruka, za ty peníze, které přinesou Evropská unie a členské země, ale tato záruka ta musí být taková, že každý bude garantovat jenom to, co jemu náleží, a ne za druhé. Abychom nedemotivovali státy k účasti také. A závěrem myslím si, že je třeba i definovat tu participaci tak, aby každá země, která chce vytvářet konsorcia a participovat, aby mohla. A také souhlasím s tím, že je třeba zlepšit integraci finan- evropského a národního financování, lépe to propít, propojit, je otázka těch pilířů. Je to komplikované, ale je třeba toto zlepšit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní zástupce komise. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, všechny vás zdravím. V první řadě chci poděkovat za pozitivní vaše příspěvky, pozitivní postoje k návrhu komise. Myslím, že všichni jsme si vědomi toho, že ten nástroj je zapotřebí v regionu, je významný, neboť vychází vstříc rozvojové potřebě v kontextu klimatických změn. Již dnes se odhaduje, že 60 obyvatel v Jižní Evropě čelí problému nedostatku vody v létě. Um, ehm, problémy ještě větší na jižních březích Středozemního moře. Tyto problémy se musí řešit a inovace bude klíčem eh, k praktickým řešením. Nástroj, eh, který byl navržen, vycházel z řady principů, právě článek 185 eh, a odvozené nástroje. Chceme podpořit vědeckou excelenci, výsledky. Ehm, tento eh, nástroj by měl být otevřený, ale také snadno implementovatelný. Pokud jde o eh, otázky zmíněné několika eh, stěnými poslanci, poslankyněmi, ta způsobilost a ten problém těch ehm, lidí, kteří, tedy států, který by se je pouze vezli to je otázka, která je velice důležitá. Musí se najít správné řešení. A všem, s ohledem také na zájem a ochrany evropského rozpočtu. Pokud je třeba o, o některá pasiva, záruky, článek, eh, tak žádný z, tak eh, tady může být to může být použito v rámci těch nástrojů podle článku 185. Ehm, Čerče se o tom diskutuje, ale měly by se uplatnit určité principy. U jiných eh, je potřeba najít prostě nějaké praktické řešení. Také to figurovalo v radě, no, diskutovalo se o tom, diskuze pokračuje. My jsme otevření návrhu Evropského parlamentu. Takže se těšíme na vaše pozměňovací návrhy i od tohoto výboru, i od výboru ITRE a z toho, co vezejde z pléna. Ale principiálně vnímáme, že je tu určitá schoda všech institucí o tom, že tento eh, nástroj je významný. Je to skvělý příklad spolupráce mezi členskými státy a se státy mimo Evropskou unii na vědeckých programech, které mají obrovský význam pro budoucnost Jižní Evropy, ale také Severní Afriky a Středního východu. Takže tolik můj příspěvek. Těšíme se na vaše pozměňovací návrhy, na další spolupráci při hledání optimálního řešení na některých otevřených otázkách. Děkuji vám. Děkuji vám. A tím se dostáváme ke konci. Děkuji, tím končíme tuto diskusi a lhůta pro pozměňovací návrhy je 2.2. a hlasování 9.3. Další bod programu bude veřejné slyšení, které má začít v, pat, v pět hodin. Takže prosím, um, buďte tady ve tři čtvrtě na pět, takže zatím máme přestávku. Good afternoon, everyone. I suggest you uh, to start on this. Uh, Začneme tedy eh, novým bodem eh, pořadu jednání, což je eh, veřejné slyšení o dosahování cílů v snižování emisí rok 2030 pro, eh, v oblasti um, využívání půdy a lesnictví. Vítám naše experty, kteří cestují vali zdaleka a všem tedy děkuji. Toto slyšení bude um, souviset s naší přípravou um, v tomto výboru v uh, návrhu Lulu CF, kde zpravodajem je pan Lenz. Proto bych chtěla dát slovo zpravodaji panu Lisovi jako prvnímu. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za uvedení. Vážení kolegové, i z mé strany chci přivítat všechny experty, kteří mezi nás přišli dnes odpoledne. Vážení kolegové, minulý rok byl e, ve znamení celosvětového boje proti změně klimatu a jeho důsledkům. E, historická pařížská smlouva vstoupila v platnost v listopadu 2016 a e, udržitelné rozvojové cíle také platí globálně. Boj proti klimatické změně je redukce fosilních emisí, tedy méně eh, eh, mm, menší produkce skleníkových plynů. A z EU jako eh, které hraje vedoucí úlohu v ochraně klimatu, si stanovila dlouhodobé a střednědobé ambiciozní cíle. Tím se dostáváme k jednání o pařížské smlouvě, které jsme mohli pozitivně ovlivnit. Systém TS effort sharing a LULU CF rozšiřujeme tři systémy, které mají přispět k dosažení těchto cílů. Teď jde o konkrétní eh, aplikaci. Dnešní slyšení by mělo zdůraznit roli Eh, lesnictví a užívání půdy. Tento sektor je eh, vlastně mm, v napětí mezi očekáváním a možnostmi a výzvami. Jsou určité kvalitativní a kvantitativní požadavky na produkci potravin a eh, dřeva. Zemědělství a lesnictví si jsou vědomi toho, že udrželné Eh, hospodaření eh, má pozitivní vliv na jejich výnosy. A zemědělství a lesnictví má velké, velký potenciál zachycování CO2 a šetření CO2. Eh, naše cíle jsou také velmi citlivé na mm, fenomén klimatické změny. Potenciál snižování emisí CO2 mm, vyžaduje také motivaci a pobídky a hodnocení, možnost produkovat tedy e, kredity CO2. návrh komise je k tomu dobrým nástrojem. Tyto e, kredity nejsou automatické, musí se, musí se je vydělat. A já jsem toho názoru, že se to musí vyplatit. Členské státy v roce 2020 se zavázali podle kyotského protokolu, že emise skleníkových plynů a jejich e, vlastně zachycování budou, e, budou udržovat v rovnováze. Já vítám, že toto společně s návrhem LULU CF e, bude integrováno do energetické klimatické politiky a platí do roku 2030. Pro dosažení cílů 2030 a pařížská ke dohody mm, ten princip no debit eh, je zásadní. Ten sektor musí eh, postupně vést eh, jejich poklesu a toto je třeba pozitivně komunikovat. Ehm, Sekvestrace CO2 v, rostou, v lesích, v rostoucích lesích, šetření CO2, produkce ekologických paliv – by mělo nahrazovat energeticky náročné produkty. Udržitelné hospodaření, využívání tohoto potenciálu musí být v úzkém spolupráce s členskými státy. Nesmí to jít proti člen, zájmům členských států. Nesmíme zapomenout na to, jak rozdílné jsou lesy v Evropě. Klimatické podmínky, mm, dopady na růst, mm, Eh, rozšiřování mm, potenciálu na zalesnění je také různé. Eh, mm, pra, pravidla by, se měla, by měla fungovat udržitelně, budou, je možné uvažovat o tom, jak bychom rozšířili celý tento potenciál. Nejde o to, abychom ukládali nové povinnosti jednotlivým, mm, eh, hospodá, jednotlivým hospodářům. Jde o systém mm, zaúčtování. Současné podmínky nabízejí dobré možnosti, je možné je eh, rozšířit informace z praxe, je možné také získat já se těším na nadcházející prezentace a na e, nadcházejících kole otázek e, se může obracet i na vedle expertů také na komisi, takže děkuji za to, že jste mezi nás přišli a teď se těšíme na příspěvky jednotlivých řečníků. Děkuji, pane Lenz. A jako první dostane slovo pan Hans, eh, eh, Hans Rudy Streif ze švýcarského eh, združení dřevospracujícího průmyslu. Paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji za příležitost, že jsem mohl tedy přijít mezi vás, abychom efektivně řešili klimatické změny, tak musíme Ehm, karbon vlastně dostávat z atmosféry, stejně tak, jak ho produkujeme. A cílem tedy je dosažení obou těchto cílů. Ehm, abychom garantovali, že nebudeme negativně ovlivňovat lesy, tak bychom ehm, měli produkovat vždy podle udržitelných kritérií. Zpráva lesů může vést k efektivnějšímu eh, hospodaření. Lesy v opačném případě eh, ten les eh, vlastně roste a pak stromy mohou zahynout v důsledku stáří nebo požáru a podobně. Jedna tuna na mm, metr krychlový. Podívejte se na rozdíl mezi měkkým a tvrdým dřevem. Možná by to mohlo pomoci tvrdé, tvrdému dřevu k lepší budoucnosti, protože teď je tady velká nabídka, ale malá spotřeba tvrdého dřeva. Dále budu používat faktory konverze, abych ukázal rozdíl mezi um, tvrdým a měkkým dřevem. Mm, pokud dřevo na, eh, radí produkty založené na fosilních palivech, pak se redukují emise. Mm, zvýšení ukládání karbonu eh, znamená, že více a více karbonu se dostává pryč z atmosféry. Eh, mimochodem, mm, produkce cementu vyžaduje vysoké teploty, co se dosahuje energií z fosilních um, paliv. Co tedy uděláme s těmi efekty? Já se pokusím ilustrovat sekvestraci CO2 a jak to e, spojit s kompenzací a CO2 a příslušným trhům. My máme právní kontext, máme povinnost dovozců fosilních paliv a oper, e, provozovatelů fosilních elektráren kompenzovat některé emise CO2 z pomocí domácích opatření. Minimálně 10 emisí CO2 eh, způsobené eh, dopravou do roku 2020. Současně máme eh, kompenzační projekty, které redukují emise mm, skleníkových plynů a biologickou mm, sekvestraci CO2 v dřevěných produktech. To, tím se vracíme k politické intervenci z roku 2004, kdy jsme Eh, žádali o mm, uznání těchto efektů eh, dřevěných produktů. Se hovořilo o ztrátě eh, uskladnění, to nebylo chybné, to nebylo mylné a to jsme se pokusili změnit. Po mm, importé, nebo importéři fosilních paliv vytvořili nadaci, která začala vybírat peníze eh, z poplatku na každý litr benzínu 1 až 2 centy. Maximální eh, poplatek je 5 centů. Inženýři, eh, vědci začali vyvíjet projekty a předkládali je Federálnímu úřadu pro životní prostředí Mm, nyní je projekt Timber, Swiss Timber Sync a dalších eh, okresních mm, projektů, kde se nahrazuje ropa. Panels as... Musíme se zaměřit na dřevo a panely jako mm, eh, pol, eh, částečně rozpracované produkty, monitoring změn ehm, dřevěných, v produktech ze dřeva je možné pouze na rozpracovaných, rozpracovaných produktech. Monitoring adicionality opatření je také možné na vyšší úrovni. Papír je vyloučen, protože skladňovací efekt papíru je příliš krátký. Swiss Timbersing, to je, eh, se skládá ze tří úrovní. Eh, dřevo a dýha, eh, fiberboard a další. Ukazuje eh, to historickou produkci a předpověď budoucí produkce. Budoucí produkce bude mm, v podstatě založena na projektu Business and Usual. To je to jsou vstupy do, na základě eh, roku 2014, výstupy se očekávají do roku 2019 podle různých druhů. Nemá smysl hovořit o e, e, Eh, na začátku eh, kolem roku 1900, protože neexistují data a tehdy eh, produkovaly společnosti, které již neexistují. Další produkce mimo referenční rámec může generovat další produkci za tu referenční linii. Společnosti účastnící se projektu musí produkovat nad referenční úroveň, udělat víc. Opatření, které jsou doplňkové, které by nebyly dosaženy bez toho projektu a které jinak nejsou podpořeny. A to jsou podmínky, jak generovat atestace. Vidíte tady, že federace je takovým rozhočím, Timbersink je jeden z projektů, buy those attestations. A mm, pak jsou tam ty producenti. Efekt eh, projektu TimberSync. Stimulace sklizeného objemu v roce 2015 to bylo jenom 56 eh, eh, meziročního nárůstu. Musíme podporovat majitele lesů, aby pokračovali v oblasti silvikultury, kultury, a e, nejenom monitorovali svůj vlastní les. Také máme problém, že roste příliš mnoho velkých stromů, to znamená příliš temné lesy, které nejsou dobré pro biodiverzitu, diverzitu, takže pokud to jak si prořídne, tak to bude mít pozitivní efekt. Co se týče dřevo dřevospracujícího průmyslu, tak to jde o zlepšení image dřeva, dřevěných výrobků, tom, že sektor dělá něco proti klimatickým změnám. Je to dobré pro propagaci dřeva v déle žijících les, eh, jaksi v trvalém zboží. Tady děláme něco pro mm, dlouhodobé tedy mm, produkty. Referenční úroveň by měla mít co nejvyšší udržitelnou úroveň sklizní na, na příští období zvýšené využívání dřevěných produktů a náhražka benefitů. Ehm, zvláštní ehm, půl pro HVP ehm, je nezbytné. Domnívám se, že v našem případě některé sektory mají povinnost kompenzovat a mm, vlastně zvládnou omezený mm, počet dřevospracujících firm, což je snazší, než kdyby tam byly tisíce majitelů, s níž někteří budou motivováni a někteří ne. Děkuji vám. Uh, Další náš řečník je pan Petr Majer z Austrian Research Center for Forests. Děkuji. Ano, dámy a pánové, dobré odpoledne. Je to pro mě potěšení, že mohu eh, eh hovořit na téma změna klimatu a lesy. Tady pro Tady je několik eh, aspektů. Je třeba nejprve pochopit, že hovoříme o eh, redukci snižování CO2. A to je v podstatě e, e, taková základní premisa. Proto je třeba, e, je třeba pochopit, že nám jde především o snižování emisí skleníkových plynů CO2. I mm, lesy jsou ovlivněny změnami klimatu, jak jsme slyšeli, to vidíte, i jak je to například, pošk- jak, dochází k, jak dochází k poškozování stromů, eh, škůdci, hmyzem a přírodním katastrofám, čím dál více dochází, jsou to záplavy či jinak. Ano, takže lesy jsou součástí řešení, protože ukládají v uhlík eh, mm, v Rakousku. Tady vidíte uprostředka Mm, tedy CO2, milion, eh, miliarda tun eh, je absorbováno a eh, takže půdou a lesy, takže to je zásadní pro emise CO2. Velký podíl je ukládán právě díky stromům a půdě. A pod, politika změn klimatu je důležitá a dnes tady nám jde o politiku. Vy určitě znáte ty základní informace, pařížská dohoda na začátku a důvod, proč teď o tom tady diskutujeme, tak samozřejmě i vy asi to znáte lépe než já, jaké jsou vaše evropské politiky, ale potom národní implementace rakouská implementace. Máme spoustu opatření, takže to musí být všechno propojeno eh, s politikou změn klimatu. Ale samozřejmě také máme jiné politiky, jak jsme slyšeli dnes. A to je další důležitý aspekt ke zvážení. Zde existují eh, určité kolize mezi různými politikami EU a když ho, diskutujeme o roli lesů, a mm, výrobků e, se třeba podobně, tak je třeba zvážit i, jaký je vztah s dalšími politikami, tak, aby tyto cíle nebyly v kolizi a naopak, aby ty politiky byly integrovány, propojeny. To není vůbec snadné, to dobře víme, ale je důležité si uvědomovat, e, že tyto politiky musí e, na sebe navazovat. Ano, již jsme slyšeli bioekonomika. Bioekonomika může být jednou z takových, takových zastřešujících strategií, které umožní propojit všechny tyto různé politiky a cíle, které jsme si vytvořili, stanovili. A teď e, e, lesy a dřevo. E, samozřejmě to je více než tedy to, co polcuje uhlík. A jak již bylo řečeno, Eh, výrobky ze dřeva jsou významné, ale další aspekt, eh, který je často podceňován v diskuzích, to je téma substituce, substitučních výrobků. Eh, my jsme si mysleli, že to je důležitý aspekt také, protože celá ta, všechny ty aspekty lesů, stromů a výrobků ze dřeva a jejich náhražek, to je důležité. My jsme začali v Rakousku pracovat na společném projektu. My tomu říkáme projekt eh, dřevařského řetězce. My eh, máme, moje instituce, můj institut eh, a naše univerzita a environmentální agentura a Rakouska vytvořili koalici z expertů, a kteří diskutují právě o tom, jak lesy a dřevo přispívá k problematice CO2 v Rakousku. My jsme vytvořili různé možné scénáře, co kdyby chom nadále využívali, těžili lesy jako doposud a potom anebo co, kdybychom e, těžili více stromů z lesů a co, kdybychom využívali e, e, tyto lesy spíše pro energie, více pro energie nebo více pro výrobky. A další scénář, co kdybychom snížili těžbu a kdybychom zvýšili chráněné oblasti zóny. Takže to jsou takové extrémní scénáře. A řekli, co kdybychom řekli, přestaneme těžit? co by se stalo. A mm, takže mm, mm, samozřejmě mohu vám říci, že to jsou nejrůznější modely, které jsme vypracovali a já vás ušetřím detailů, ale jenom abyste si uvědomili, že to tak jednoduché nebylo. Tři slajdy s výsledky. Co jsme tady viděli, je bez ohledu na model, který jsme použili do budoucna, pro budoucí využívání lesu, tak eh, tedy eh, konifery, eh, jeličnany se používají stejně jako předtím, takže kdybychom měli více chráněných oblastí, tak bychom snížili používání nebo těžbu eh, eh, eh, stromu, tak by to byly pouze tedy listnaté, které by se otýkalo, ale samozřejmě jehličné jsou velice důležité pro ekonomiku a pro dřevařský průmysl, pro výrobky. A další efekt, jak jsem zmínil, je důležitý a to je otázka substituce, efekt substituce. Tady vidíte ten referenční scénář, kdybychom nic, nemě, se nezměni, nic nezměnilo a vpravo ten soupec vám říká e, celkový efekt na CO2, pohlcování CO2, jaký to bude mít efekt a potom světle modrá barva, to je eh, efekt eh, emis, na emise té substituce substituce 1,5 miliard tun CO2 eh, by se uchránilo, mm, mm, tedy by se eh, absorbovalo, eh, což by byly emise 20 let, na 20 let v Rakousku. Vidíte, že ten efekt té substituce je obrovský. A mm, nešli jsme zase do takových detailů, ale ještě jedna věta. Neexistuje takový velký rozdíl mezi tím, když budete využívat více dřeva pro energii, výrobu energie nebo pro dřevařské výrobky, ale eh, samozřejmě ale jde o to, čím větší bude eh, absorpce uhlíku díky lesům, tak tím větší bude efekt substituce. A co se stane, kdybychom přestali těžit okamžitě teď. Tak potom vidíte tady ta žlutá, ten žlutý sloupec, jak rychle vystřelí nahoru. A to je právě ten efekt na emise CO2, které by vlastně se absorbovaly, kdybychom neměli žádnou, žádnou těžbu. To je zajímavý výsledek, takže to je velký argument pro to, abychom pracovali na substituci a dámy a pánové, závěry. Tady pět klíčových sdělení. První, mm, používání dřevařských výrobků a hospodaření s lesy, to je velice zásadní pro rovnováhu eh, emisí. Za druhé, substituce je důležitá. Ta může hodně změnit eh, právě pozitivní efekt eh, emise. To je to, co chceme. Právě když si vzpomenete na ten první obrázek, eh, eh, CO2 z komínu. My chceme přece snižovat emise CO2 a to je z velkých efektů právě, když budeme pracovat na substituci. A samozřejmě i lesy podléhají změnám klimatu, takže se musí adaptovat, eh, ekosystém se musí měnit, adaptovat podle změn klimatu, to je důležité a celá ta, e, celá ta otázka přírodních katastrof. Potom systematická politika, to je důležité. Je třeba, aby ty všechny politiky byly v souladu propojeny tak, aby to bylo ku prospěchu našemu celkovému cíli. A poslední téma samozřejmě je e, časový rámec 2030. To je relativně krátká doba. My jsme provedli modeling až do roku 2100. A samozřejmě les je třeba plánovat na dlouhou dobu a, ještě takže ne jen do roku 2030, ale dále. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane Majer. A nyní se obracím na pana Giacomo Grasiho z um, Společného výzkumného centra. Dávám vám slovo. Děkuji vám, děkuji za možnost vás oslovit. Než vstoupím do diskuze o LULUCF na evropské úrovni, tak mi dovolte se stručně podívat na globální kontext na eh, uhlíkový cyklus. Tady máme eh, emise způsobené člověkem, včetně deforestace, nalevo. A napravo vidíte ty eh, škody, to, že polovina zůstává v atmosféře, kterou otepluje, ale třetina je absorbována lesy. Tomu říkáme právě ten pohlcovací efekt. Část toho je přirozený, část vyplývá z lidské aktivity Eh, samozřejmě, že emise způsobené eh, lesy zemědělstvím jsou způsobené člověkem. Právě proto jsou lesy tak důležité v té nadcházející debatě, protože jsou součástí té debatě. debaty. Jsou součástí řešení, ale také eh, jsou i součástí problému. A právě to o tom již byla informována pařížská smlouva, která chápe, že je to eh, jádro našeho řešení, pokud máme um, splnit ten cíl zvýšení pouze o dva stupně. Když eh, hovoříme o odstraňování emisí, tak je to zejména o lesích. Eh, Paříž žádá také země, aby vytvářela tyto lesní pohlcovače emisí. A v rámci Luciev, teď jde o to, jak zajistit lepší pravidla eh, lesní zprávy. Musíme samozřejmě řešit dodatečný eh, dopad lidských kroků a eh, zmírňovací aktivity. Je důležité, aby se nadále používala koncepce referenčních úrovní pro budoucí odstraňování emisích a oproti tomu se budou srovnávat ty reálné emise. Tato referenční eh, hladina eh, byla vytvořena již na základě Kyotského protokolu, kde byly určité ehm, předpoklady eh, a hodnocení dopadů na základě budoucích politik plus tržních dopadů. Tady se ukazuje, jak tato tržní hodnota funguje, jak to fungovalo podle Kyotského protokolu. Nalevo máte negativní čísla protože de, z definice, pokud to má pohlcovat, tak to vlastně odpočítá. Čím více negativní je to číslo, tím líp, líp funguje tento mechanismus. Vidíte, že dlouhodobě to byl spolehlivý pohlcovač a pak po roce 2007 se předpokládalo rychlé, eh, náhlé snížení této pohlcovací kapacity. A červená eh, úroveň byla určena pro druhý pilíř Kyotského protokolu pokud bude pohlcovací schopnost větší, než je ta červená referenční úroveň, tak je to samozřejmě kredit, jinak by to byl debit. A po několika eh, letech vidíte, jak to, do, jak to vypadá. Vidíte, že plus minus je to stabilní ta úroveň. Dokonce teď je daleko vyšší tato úroveň, než se očekávalo. Představuje to asi 2% celkových emisí. Proč se realita natolik liší od předpokladu? No, je celá řada možných odpovědí. Nejzajímavější je, zda to nějakým způsobem ovlivňuje budoucí stanovení referenčních hodnot. Než na to odpovíme, podívejme se rychle na to, jak eh, stárnutí lesa a politik ovlivňuje tuto situaci. Samozřejmě, že lesy stárnou v mnoha zemích Evropy, eh, což eh, povede k větší eh, potřebě sklizně eh, a porážení stromů, tím pádem se sníží ta jejich kapacita. Pokud k tomu připočteme ještě potřebu eh, další těžby v důsledku jiných politik, no tak se samozřejmě situace zvýší ještě více. Na straně druhé je, jsou tu větší úspory ze skleníkových plynů v jiných sektorech. Třeba, že se bude stavět více ze dřeva nebo se bude dřevo používat na produkci energie. A tady si myslím, že bychom měli trošku podstoupit, nedívat se pouze na tento sektor a dívat se i na celkově snižování prostřednictvím lesů, omezování dopadů, ale i v širším sektoru. Čili nejenom LULCF, ale také celkový přínos využívání dřev, dřevěných produktů. Takže poučení z Kyoto. Proč eh, tu došlo k tomuto problému? Podívejme se na, jako příklad na bioenergii. Emise z pálení dřeva se nepočítají. Ehm, protože jsou započítány do, v LULCF. Takže podívejme se na stávající plán vystavět nových, 8 eh, nových eh, zařízení na zpracování eh, biomasy. A to pak se dostane do té referenční úrovně, takže to bude nižší reálná pohodcovací schopnost. Ale ve skutečnosti se může stát, že se postaví jenom dvě, dvě zařízení, takže bude mít vlastně tato, tento stát nižší sklizeň, takže z toho vznikne hodně kreditů. A to může být, může být na základě odchýlení eh, od eh, určité předpokládané úrovně. Takže hrozí, že referenční úrovně se stane jakási výchozí rovina a um, takže bude zaručen úspěch. Další varianta. Postaví se jich skutečně osm. vychází to z, jasné strategie a je to započítáno do referenční úrovně, že se to nepočítá proti této úrovni, ale zmizí to z, celkového počtu. Takže ta eh, bioenergie navíc nebude započítána do LULCF a to výrazně ohroží eh, před původní předpoklady a podkopá to také důvěryhodnost eh, těchto předpokladů a tomu chceme zabránit. Proto navrhujeme toto. Aby tu existovala nová eh, úroveň, eh, referenční úroveň, která bude vycházet z národních okolností a zpráva lesů a další dynamika bude do této projekce eh, kalkulována. Ovšem tato referenční úroveň nebude hovořit pouze o budoucích dopadech, ale také o dopadech býva, eh, minulých politik. Tím pádem pak se budou počítávat pouze změny eh, oproti historickému období, jako v jiném sektoru. Třeba když se podíváte, co se děje v zemědělství, pokud zemědělský sektor nezmění eh, řízení, emise zůstanou stejné. Pokud chceme snížit emise, musíme změnit postupy a my chceme, aby to tež, nebo aspoň částečně to fungovalo takto i v lesnickém sektoru, aby to bylo srovnatelnější s těmi dalšími sektory. Pouze e, změna ve způsobu zprávy se odrazí v započítání. A jaký je teď očekávaný dopad těchto návrhů? Musíme to vnímat v širším kontextu stávajícího vývoje trendu v oblasti lesnictví. Lesy v mnoha zemích stárnou, jak jsem již řekl, již tu data dokládají, že růst lesů ustává, dokonce v mnoha zemích eh, se snižuje, čili je tu určité dozrávání a eh, náš návrh je takový, že se podíváme na očekávaný dopad referenční úrovni na základě simulace. Není to to, co očekáváme, že bude skutečná referenční úroveň, protože to udělají členské státy ze spoda, ale my to pouze simulujeme modely. A to, co simulujeme, odpovídá dynamice evropských lesů stárnutí i a jejich stárnutí. Modře vidíme historický, historickou míru sklizně v uplynulých letech. Samozřejmě to jsou výkyvy z tržní, kvůli tržních, fa, tržním faktorům. A pak vidíte, že to má být o 10% vyšší. A ten, eh, ovšem zároveň eh, tedy bude dovoleno větší sklízeň, protože eh, ty lesy stárnou, jak jsme ji říkali, takže budeme bude to, toto zapotřebí. No a bude to započítáno do referenční úrovně, nebude to počítáno jako debit. Takže závěry. Tato navrhovaná úroveň zahrnuje i tuto dynamiku stárnutí lesů, aby byla zachována důvěryhodnost a srovnatelnost s dalšími sektory. A některé předpoklady mohou totiž ohrozit, podkopat tuto důvěryhodnost. Mohlo by to mít dopad až na 2% celkových emisí oproti roku 1990. A pak je to také dlouhodobý cíl Chceme snížit emise o 40 do roku 2030, což vychází z trajektorie IPCC o zvýšení o 2 stupně, kdy se počítá o snížení čistých emisí LULUCF. Jinak eh, hrozí ztráta eh, souladu s IPCC. A um, Poslední moje poselství je následující. Lesy budou vždy ústředním bodem vyjednávání, ale musíme zachovat důvěryhodnost eh, tohoto, eh, těchto výpočtů, těchto způsobu vyučtovávání emisí, abychom neohrozili dlouhodobou důvěryhodnost. Si, um... Ehm, Děkuji vám, pane Grasi. A nyní za Kopa Kotika. Eh, Stefan Ingen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyni. Eh, děkuji za pozvání na toto slyšení eh, k velice důležitému tématu v oblasti klimatické ochrany, při způsobení se klimatické změně pro zemědělství a lesnictví tento sektor je dotčen klimatickou změnou a proto v budoucnu eh, se mluví o přizpůsobení. Bude nutné o tom mluvit. Samozřejmě zemědělství samozpůsobuje emise skleníkových plynů, eh, které jsme již redikovali jako zemědělci a pracujeme na další redukci, ale lesnictví a zemědělství je také eh, součástí řešení. Pěstováním Ehm, mm, těchto obnovitelných surovin je možné dosáhnout snižování emisí CO2. Cílem je tento podíl dále zvýšit. Pařížská dohoda uznává zvláštní roli zemědělství v zajištění potravin. To musí být základní konsensus veškeré úpravy klimatické politiky, že tato zvláštní role zemědělství tam zůstane nadále zakotvená. Eh, LULCF sektor v budoucí klimatické politice zůstane pilířem a nebude se z, z, eh, monitorovat najednou s eh, zemědělstvím, takže oba návrhy by se neměly však od sebe oddělovat. Na, k návrhu o mm, sdílení zátěže ze zemědělského hlediska je to důležité, aby e, byl vytvořen vlastní redukční cíl pro zemědělství, ne protože bychom nechtěli přispívat k snížení emisí, ale protože e, potenciál zemědělství v této oblasti je omezený. A výživa bez emisí není možná. Kromě toho je riziko uniků, e, efektů, leakage, Eh, což je vlastně přesun produkce do zahraničí a také emisí. Evropské zemědělství je efektivní v produkci a budeme na tom dále pracovat, abychom zvýšili efektivitu i ve smyslu ochrany klimatu. K návrhu Lulu CF odpovídá eh, mm, požadavkům Kopa Kožeka, aby eh, produkce z lesnictví a zemědělství také byla uznána. Eh, musí to být také platit pro zemědělství při pěstování obnovitelných surovin a také, což ale není možné v oblasti celého inventáře producentů skleníkových plynů. Dále bychom se měli orientovat podle potenciálu. 280 ehm, ehm, je větší tedy než 280 milionů tun. Dále jsou tam možnosti s ještě většími potenciály abychom vytvořili větší motivaci pro zemědělství a lesnictví. My jsme proto, aby se bylo možné zúčtovat možnosti potenciálně zřetelně vyšší, než je v hodnocení dopadu uvedeno. Důležité ale je, abychom, protože mm, se to dotýká zemědělství v mnoha a prostě, aby mm, biogen, biogenní emise byly sníženy. A mm, v oblasti LULU CF když obhospodařovaná plocha lesů v oblasti CF eh, připravedlo no debit, tak mm, obhospodařované lesní plochy musí také být započítávány do flexibility. Z našeho hlediska Lulu CF flexibilita může být nákladově efektivnější eh, než tedy braní emisím, než by teda nemělo probíhat, ale musí to být paralelní. Na, této graf, na tomto grafu to je vidět, eh, ten problém, že nižší pokles proti referenčnímu scénáři jako zdroji eh, skleníkových plynů se účtuje, Eh, zaúčtovává, ale tady jde o vlastně to kles, klesá a ale nižší než ta referenční úroveň. Z hlediska kopa kožek, aby se to nemělo počítat jako emise. Tím se dostávám k závěru. Z hlediska kopa kožeka pro nás je důležité, aby účtování výsledků v oblasti CF bylo bráno v úvahu. Flexibilita by se měla orientovat podle potenciálu a ne e, být omezena na těch 280 milionů tun. Stanovení referenční úrovně by mělo být na národní úrovni. I bioekonomie by se měla vzít v úvahu. Obhospodařované lesy musí být za, začleněny do flexibility nikoli jenom zalesňování, musíme v zemědělské polece e, vytvářet opatření, které by zvýšily toto, e, výsledky při e, absorpci CO2 a dále je třeba sdílet zátěž, které by se neměla oddělovat od sebe, ale vlastně byla by, měla by být vnímána v veškerých souvislostech. Děkuji.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 budu něco opakovat, eh, ale prosím vydržte to, protože jsem poslední řečník. Děkuji výboru Envy, že mě pozvali. Ano, <clears throat> Lulu, CF, ano, to je téma asi, kdyby bylo třeba trochu probudit nej, nejprve posluchačstvo, ale nejde to, máme jenom pět minut, eh, takže rovnou k věci. To, co chci hlavně sdělit, v podstatě pouze dvě věci. Za prvé, potřebujeme ambicioznější cíl, eh, takže eh, článek 4 eh, mm, nestačí, to, tedy to pravidlo žádný dluh, to nestačí, to není v souladu s pařížskou dohodou. Ano, potřebujeme upřímná, čestná mm, pravidla mm, a účtování, aby i to hospodaření bylo <clears throat> v souladu s Eh, ochranu životního prostředí, ano. A samozřejmě nám jde o změnu klimatu, protože každý rok se teplota od, zvyšuje, každý rok je rekord. 16, eh, tedy 16 nejvíce eh, horký rok a takže proto ta změna klimatu je takovým tématem. A to má dopad na zdraví lidí, na to je eh, v minulém roce rodina, která přišla o chlapce eh, kvůli bakterii antraxu, eh, který byl vypuštěn a víme, že změna klimatu má velký dopad na naše zdraví, ale i naše ekonomiku. Víme, jaká je cena cena tedy za boj proti změnám klimatu, to je nic proti tomu, co zaplatíme, pokud nebudeme dělat nic pokud nás to skutečně postihne naplno. Realita a důvod, proč hovořím o lesích, a to je tak důležité, je, že lesy někdy, nebylo tak, někdy nebyly tak důležité v tomto boji jako, jako teď. A když se podíváme na ten takový složitý graf, ano, No to vypadá složitě, ale vysvětluje to právě, proč lesy nebyly nikdy tak důležité v boji proti změnám klimatu jako teď. Zaměříme se na tu oranžovou barvu, a tu modrou, to jsou scénáře IPC, které eh, mm, vytvořil IPCC a to jsou ty dva až pět stupňů. Eh, to je náš cíl samozřejmě, ale dva stupně tady. Takže vidíte, že mm, mm, jediná možná technologie, kterou máme, která je relativně nenákladná, jsou právě lesy, které nám pomohou. To je ta nejlevnější technologie v boji proti změnám klimatu. Ale problém je, že LULUCF e, se nezvyšuje, jak bychom potřebovali. E, v příštích 30 letech naopak e, snižuje se. A, takže to je takové varování teď, jaký to bude mít dopad. Evropská unie má různé projekce, které jsou mm, dávají různý obrázek, ale to je eh, graf, eh, který byl aktualizován rakouskými vědci a ukazuje, jak se snižuje LULCF v EU, takže musíme mm, to zvrátit. A jak to udělat udržitelným způsobem? A eh, tady je třeba eh, si uvědomit, o co nám jde v boji proti eh, změnám klimatu, které způsobuje člověk. To je princip spravedlnost, spravedlnosti. Ano, přímá korelace mezi odpovědností za emise a odpovědností za odstranění emisí a pod jakou kontrolou to člověk má. To je možná jsou možná takové zvláštní obrázky vedle sebe, ale princip je, že země by měly být pouze odpovědat, odpovídat za ty emise, které mohou mít pod kontrolou, které mohou řídit. Eh, samozřejmě eh, eh, sopky hm, a emise CO2 nad tím nemají státy žádnou kontrolu, to nemohou ovlivnit, to jsou přírodní jevy, a takže za to nemohou zodpovídat. A stejně ano, je třeba odměňovat za, eh, odměňovat za to, když někdo odstraňuje. Eh, eh, a zachov, ty následky a zachovává zásoby lesu, A potom je třeba, aby každý tady byl odpovědný za emise, které má pod kontrolou. Tyto slajdy nám ukazují přesně ten princip Eh, o který by se měly opírat eh, naše referenční hodnoty, tedy odměňovat za ty, kteří eh, řeší situaci a trestat ty, kteří neřeší emise, za které jsou odpovědní. A zde nyní naše pozice je dobrá, silná, protože my jsme první region, který má pravidla LULCF, tedy my neseme velkou odpovědnost. A otázka zní, zdáli nebo otázka zde na členy výboru je, eh, aby naše pravidla, která přijmeme, byla hezkým příkladem pro celý svět. Takže tady se vracím k těm klíčovým poselstvím a tady je můj kontakt, protože jsem již vyčerpala dobu. Uh, Děkuji vám. Děkuji všem eh, přizvaným expertům za jejich eh, prezentace a nyní se obracím na přítomné poslance a poslankyně, zda má k tomu nějakou připomínku či dotaz. Pan Torvald. Děkuji. To bylo opravdu velmi zajímavé, říká pan Torvalds. Snažím se číst mezi řádky, toho, co tu řekli jednotliví um, experti ve svých příspěvcích. předpokládám, že najdeme nějaké dobré kompromisy. Máme určité problémy v tom, že hovořili jste všichni o těch referenčních hodnotách, o tom, že potřebujeme lepší hodnocení těch referenčních hodnot. Hovořili jste přímo či nepřímo o tom stropu 3,5%, což je výsledek nepřesných měření v té době. jako bychom tedy my nebo oni nevěděli, co se děje v těch lesích, jenom prostě řekli, že nemůžeme jít víc. Ve finském případě jsme na Prahu um, poznání toho, co se přesně v těch uh, v lesích děje, protože my je skenujeme, všechny ty lesy ve Finsku, vidíme, co se v lese děje. A to je samozřejmě velice zajímavé. Ale uh, i to má určitý problém. Protože pokud skenujeme lesy a víme o každém stromu, víte, že jsme eh, zemí nejvíce zalesněnou v Evropě, Měli bychom tedy snad být trestáni e, za to, že lépe známe naše stromy a že máme lepší statistiky. Já se k tomu ještě vrátím, ale jinak obecně myslím, že tu máme velice, velice zajímavý seminář. Jedna věc mě trochu znepokojila v tom posledním příspěvku. Poslední e, slide byl tedy o tom, že ty stromy stárnou, že to je přirozený proces, jako třeba vulkan, jako eh, nějaká sopka. A to myslím, že z mého hlediska je trošku zcestné, protože my můžeme velmi dobře kontrolovat, jak stromy stárnou a my se to snažíme v Finsku řešit. A já doufám, že někdo občas poslouchá. Když někdo mluví o lesích a neví přesně, co to vlastně lesy jsou, mě to trochu znervozňuje. Jednou na skupině jsem použil takový finský výraz, který teď nebudu opakovat. Byl, byl to totiž název jméno jednoho takového předkřesťanského boha. Já vás všechny vezmu do lesa a kdo najde cestu zpátky, s tím se budu dál bavit. Ah, thank you, Mr. Děkuji. Pan Javor. Děkuji, paní předsedkyně, velmi rychle, stručně. Já myslím, že z těch prezentací je zřejmé, že LULCF je jedna z nejdiskutovanějších eh, regulačních složek evropských, evropského úsilí na poliklimatických změn. Nebude to snadná diskuze parlamentu, mezi parlamentem, komisí a radou. Tolik je jisté. Dovolte mi zmínit tři takové důležité body. První se týká celkového přístupu naší celkové ambice v nařízení o um, změně využívání půdy. Z té prezentace jedné jsme viděli, že F nemá mít nulové, eh, není otázka nulových emisí, ale pokud chceme být v souladu s pařížskou dohodou a zvýšením eh, o 1,5 stupně, tak potřebujeme dokonce negativní emise. Jakákoliv regulace která chce něco dělat s lesy a nejen lesy, protože my se příliš zaměřujeme na lesnictví, ale i obecně, tak musíme mít negativní emise do roku 2050. Chceme-li splnit pařížské požadavky. Druhá související otázka. Nebavíme se pouze o lesnictví, aniž bychom zohledňovali další sektory, zemědělské sektory například, a další ekosystémy, ale musíme vzít potaz rovněž otázku biodiverzity. Takže e, lesy, lesnictví, to není jen otázka klimatických změn, ale musíme si být vědomi také významu evropského lesa, evropské diverzity identifikační strategie a dalších aktivit. Dále vazba na ETS, ETSR. Myslím, že je tu příliš velký tlak na vysokou míru flexibility. To je nebezpečné, si myslím. A vyvolává to u mě trošku obavy. Jaká, jaká je správná míra flexibility mezi ESR a LULUCF ETF, e ETS? My jsme ochotni eh, být eh, v souladu jednat podle pařížské dohody, ale flexibilita musí být nějakým způsobem limitovaná. Třetí a poslední záležitost jsou účetní eh, pravidla. A to je, myslím, ta zásadní otázka. Někdy hovoříme o tom, že máme jasná čísla, ale samozřejmě záleží to na účetních mechanismech. A já myslím, že v některých případech ten přístup, který eh, máme k účetnictví, je velice zjednodušený, eh, když se dívám třeba na sektor bioenergetiky říkat, že jsou nějaké nulové emise, to je opravdu daleko od reality. Potřebujeme tudíž adekvátní účetní mechanismy, aby bylo jasné, že to, co započítáváme, je opravdu emise, anebo že je to skutečně pohlcovač podle, podle LULUCF a že to není jen nějaký artefakt účetní. Ehm, to je nesmírně důležité. A poslední připomínka která se týká nejen lesnictví, ale i mokřadů um, a rašelinišť podle LULUCF um, jsou volitelné, i když přitom jsou to významné pohlcovače uhlíku. Musí vzniknout mechanismus LULUCF, který neoptimalizuje pouze na lesy, ale který nám umožňuje i řádnou zprávu těchto mokřadů a rašelinišť. Děkuji vám za pozornost. Uh, Děkuji, pane Hausling. Děkuji za ty příspěvky. Já se teďka budu věnovat zemědělství, protože eh, to se, eh, to, no, změna využívání půdy se nejvíce eh, týká zemědělství. Já mám otázku na pan, eh, zástupce Kopa Končeka. Ehm, velká část uvolňování CO2 je vlastně změna využívání půdy na pole. Neměli bychom tedy zajistit více, se vrátit k tomu zazeleňování, těm zeleným plochám dále více ploch eh, jak si snížit intenzitu, to je mm, také velká část, intenzivní zemědělství, velká část emisí, takže otázka zda bioenergie, kterou jste právě eh, o tom jste právě mluvil, pěstování kukuřice na biomasu, má negativní klimatickou bilanci. Nemá smysl eh, eh, to počítat jako pozitivní, když to má negativní bilanci. Eh, dále musíme se také podívat na, na pole. I, I tam se musí něco dělat. Intenzivní zemědělství, Eh, když je tam podíl eh, mm, kukuřice 50%, tak jde o obsah humusu v půdě a tak dále. Jsou tady velké rozdíly mezi intenzivním zemědělství, jednostranně zaměřeným a udržitelným zemědělstvím. To je, jsou úplně jiné klimatické bilance. To je málo zohledněné v celé, tém, v celé tom, um, té kalkulaci. Dále eh, u lesů tam jsou také různé formy, různé bilance podle toho, jak intenzivně se to využívá. Eh, různé druhy stromů, různě intenzivní lesnictví nebo eh, listnaté lesy, které mají jinou bilanci. Paní Ayus, děkuji. Děkuji, pane před, paní předsedkyně. Tento návrh je už se spojený s návrhem na snižování um, emisí o 40 což by se mělo přerozdělit mezi státy. V tomto návrhu všechny emise, které se eh, produkují v lesnictví, je třeba nějak zaúčtovat. Ale emise, které eh, lesnictví absorbuje je snížené o 280 milionů tun CO2. A moje otázka je, zda to není málo, zda by se to nemělo rozšířit. Byla bych ráda, kdyby zpravodajové se k tomu vyjádřili. Pokud se mm, to bude zdát příliš složité, tak ten vzorec pro započítávání CO2 pro náhradu dře- výrobky ze dřeva. Děkuji. Děkuji. To, to bylo velmi zajímavé. Já jsem bohužel neslyšel ten začátek. Mám... Mě by zajímalo, co si řečníci myslí o tom, že my se snažíme správně snižovat emise ze zemědělství, ale současně se snažíme uzavírat obchodní dohody, které budou stěhovat potraviny po celé planetě eh, na lodích, které budou mm, cestovat po moři se stejnými produkty. Eh, mm, aby mm, bylo možné prodat španělské pomeranče v Kalifornii a podobně. Jak to je v souladu s klimatickou změnou? To by byla úplná katastrofa, kdyby se toto stalo, ale komise to protlačuje. Poslanci vypadají jako, že budou hlasovat pro. Mm, sešla se někdy levá ruka s pravou, mají, jsou připojeny ke stejnému tělu? Já nechápu, proč tohle děláme. To je jako e, současně zapálit e, svůj dům a za, zavolat hned e, hasiče. Ambren, děkuji. Mám tři otázky. Jeden ze stínových zpravodajů z SND Klulu CF. Já upřímně řeknu, kam, že to je, mě to připadá poměrně složité a to je skutečný problém. Začíná to být tak složité. Je to extrémně důležité téma a hrozí, že pokud se ztratíme v té komplexitě, tak ten výsledek nebude dobré jestli máte nějaké návrhy pro nás, stínové zpravodaje, naše asistenty, jak to tedy, jak se zjednodušit. A by to stále ještě ale fungovalo, což je asi obtížné. K zemědělství. Vždy jsem měl dojem, že zemědělství jaksi ne, eh, je poměrně, se, je poměrně nenápadně schovává, ne, ne, přispívá svým dílem k snižování emisí. Mm, dále eh, lesnictví je v kompetenci členských zemí, ale není logické, že musíme nutně zvýšit množství lesů v Evropské unii. Děkuji. Anlic. Děkuji. Já bych měl dvě otázky na řečníky. Jedna na pana doktora Majera. My jsme intenzivně mm, diskutovali o té úrovni, mm, té referenční úrovni, jde o to, jak eh, to počítat a také se časového rámce, který eh, mm, máme. Já bych chtěl slyšet od komise do eh, referenční rámce 1990 až 2009, Eh, pak ještě hm, další otázka, eh, ještě hm, to reaguju na paní Ayuso. Vy jste mluvili o tom, že je více potenciálu v Luluce. Jste jasně řekli, že minimálně tento scénář komise ehm, ehm, existují výpočty, hm, kopla konceka, jak vysoký je ten potenciál? Děkuji. Nyní dám slovo našim expertům. Vyreagovali na otázky a komentáře? Nebo přišli s nějakými návrhy? Takže kdo začne? Pan Peněn. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci um, se věnovat několika otázkám. Pan uh, Hoisling zda uh, eh, hospodařování mokřin nebo um, podobné činnosti se ne, nezahledňuje příliš málo. Je to v pravidlech je to začleněno takže každá změna mých ploch se v tom návrhu Evropské komise zohledňuje, jak e, nárůst zelených ploch, e, jako e, tomu bylo v Německu, tak úbytek se objevuje v monitoringu. Stejně tak obhospodařování mokřetů, takže to je součástí toho, nic se nestrácí ani jedním, ani druhým směrem. Stejně tak u polí, když se z toho stane zelená plocha, naopak, eh, mm, když se redukují oblast, eh, obsahy humusu, pak samozřejmě ta datová situace tady v oblasti eh, humusu není tak ideální, jak bychom si přáli. Bioenergie, chci říci jenom, že já jsem chtěl eh, říci, že výsledek zemědělství v bioenergii, ať jsou to biopaliva nebo mm, bioplyn, tak to se ne, nepřipočítává. Ale emise při produkci těch obnovitelných plodin, které vznikají, tak to se negativně účtuje zemědělství. A tady bychom si přáli, aby se to v budoucnu e, reflektovalo a ne to, že eh, když se nahrazuje tedy obnovitelné fosilní. Ať se zohledňuje ní ty zelené plochy, na zelených ploch, v účetnictví, nebo ne, větší flexibilita je smysluplná a možná. Pak je tady otázka k tématu zemědělských, eh, redukce zemědělských emisí, zda zemědělci eh, se nepodílají příliš málo. V Evropě eh, zemědělství od roku 90 ehm, snížila produkci silníkových plynů o 24%. Nejsme tedy u cíle, ale jsme na správné cestě a snížili jsme více než mnohé jiné sektory. Zda téma obchodu v této souvislosti je do, to dobré nebo špatné, tak tady chci říci, že eh, při potřebě potravin je důležité pro klima, aby ta produkce probíhala co nejefektivněji, s co nejméně emisemi skleníkových plynů. A Evropa, evropské zemědělství v mezinárodním srovnání je tady na tom dobře. Když se podíváme na čísla mm, FAO, tak emise na produkovanou jednotku je mnohem nižší než v jiných částech světa. Takže z klimatického, z ochrany klimatu Evropa je dobrá lokalita k produkci. K tomu, že Lulu CF je mm, velmi složitý balíček, to mohu jenom e, podpořit. Každá cesta ke zjednodušení by byla dobrá. E, musíme ale být schopni to také zprostředkovat. E, ta mnohá omezení maximálního mm, Mm, maximálního zúčtování, eh, účtování k té složitosti přispívají. To by byla také možnost zjednodušení. K z příspěvku zemědělství bylo řečeno 24 snížení emisí. Nevyhýbáme se odpovědnosti, tedy jsme na správné cestě. A na závěr k otázce pana Lince. Z našeho hlediska v Německu konkrétně máme čísla z institutu TUN, že potenciál je pěti až šestinásobný v oblasti lesnictví nebo celou oblast. A tam nejsou všechny obhospodařované plochy. Takže podle tohoto scénáře bez začlenění Eh, těchto ploch je ten potenciál mnohem větší a také mnohem větší než hodnocení dopadu, ale také um, jsou hodnocení, že bychom eh, byli potenciál od 900 milionů tun v Lulu, oblast Lulu CF. Dankeschön. Ähm, ich, vieles wurde schon gesagt. Ähm, ich darf vielleicht zur, zur Frage nach den Zeiträumen ergänzen, dass, äh, und es wurde ja... Hm, tak tady především hovoříme o budoucnosti a e, o možnosti těch budoucích scénářů. My jsme hovořili o různých možnostech, různých úrovních. Udržitelné hospodaření s lesy. A takže bychom měli mít referenční hodnoty orientované na budoucnost. A potom zde byla otázka, zda-li Evropská zdali v Evropské unii bychom neměli mít více lesů. No, Některé státy mají hodně lesů, jiné velice málo. Mám pocit ale, že je zde velký potenciál. A i ty země, které mají hodně lesů, tak mohou tedy ukládat hodně CO2 a mm, i mm, by mohli jich mít více kdy, kvůli nebo díky substituci. Samozřejmě je e, třeba se dívat na pařížské cíle e, tímto způsobem. Samozřejmě e, to ještě stěžuje tu výpočtovou metodu LULUCF. A mm, potom samozřejmě obchodní, naše obchodní politika a diverzita, to je e, další téma, ale je třeba k tomu přistupovat ke všem těmto politikám provázaně komplexně. Děkuji a pan Štrajf. Děkuji. Tady byla položena otázka na způsob, jak vypočítávat CO2 v dřevěných výrobcích. No, to je charakteristika na metr krychlový eh, dřeva. A No tuna, met, tuna na metr krychlový jde, tedy tuna no met, eh, na, eh, která se použije na zpracovatelský průmysl, kolik tedy eh, zachytí uhlíku. Maybe Madame Mowat. Děkuji. Paní. Kolegyně, já bych také chtěla zareagovat na pár otázek pan Torvalce. Já jsem řekla, že mm, ano, samozřejmě můžete eh, mít, samozřejmě měli byste mít pod kontrolou lesy, protože když to necháte, tak mm, ta sekvestrace, to zachycování uhlíku by mohlo klesnout, ale za to eh, nelze penalizovat, ty je třeba je motivovat. A potom v reakci na pan Perna, že to je komplikované, ano, je to komplikované, ale eh, mm, tak je to komplikované, protože my se snažíme o určitou ekvivalenci mezi, mezi uhlík, eh, mezi, s, eh, ekvivalenci a provázat to s eh, tím fosilním uhlíkem CO2, ale samozřejmě, kdybychom se nesnažili o tu ekvivalenci, tak by to nebylo tak komplikované. Potom mm, ta účetní pravidla by byla, nebo poči, kalkulační pravidla by byla úplně jiná. Může to být kvalitativní cíl například, ale když se snažíte o to tato tuna uhlíku je rovná se jako tuna uhlíku z fosilních paliv, no tak mm, tady to je problém právě s tou ekvivalencí. My bychom měli tedy eh, eh, odstranit tu ekvivalenci, nesnažit se to nějak kompenzovat, ale vynalézt jiný způsob měření, třeba kvantitativní a podobně, co by bylo méně komplikované. A ještě rychle bych zareagovala na další řečníky v reakci na pana mm, Pingera, že eh, LULCF může vyprodukovat eh, miliony tun udržitelným, eh, udržitelným Eh, způsobem, ale to potom bychom neredukovali naše emise o 40%, ale o 34%. Takže to eh, potom v reakci na pana Mejera. Já nikdy jsem nenašla nikoho, kdo by tak obhajoval to, aby Eh, eh, eh, emise z bioenergii byla zahrnuta do ETS. Takže ty by se také měly započítávat. To je přece přirozený závěr, hm, aby se to také započítávalo do referenčních hodnot. Bioemise by nebyly započítávány do LULUCF, no tak by se museli započítávat jinam, ať je to vytápění budov nebo ETS, průmysl já bych eh, velice ráda s vámi tedy o tom debatovala. Eh, tedy s vaším průmyslem bych o tom ráda diskutovala. Ano, já souhlasím, to by byl mm, přímo čarejší způsob, jak počítat emise. A poslední bod. Eh, samozřejmě mm, u každé studie tam můžete si nalézt, co potřebujete. Já jsem byla minulý týden ve Finsku a v Helsinkách jsem se sešla s vědcem, Sampo Somekario se jmenuje, a to možná by eh, byl zajímavý řečník na slyšení zde. A ocituji, co napsal. On zvažoval různé scénáře používání dřeva ve Finsku a jaký to bude mít dopad eh, na eh, tedy na rok 2050 až 100 On řekl, tady je mm, velká kompenzace právě v tom, když se, eh, eh, když tedy se mm, eh, bude hospodařit řádně s lesy a bude zde řádná substituce a to povede ke snižování emisí. Já nejsem, to napsal vědec, takže já apeluji, abyste si přečetli jeho knihy. Jméno se možná zkomolila. Ano, substituce musíme nahradit, já nevím, a podobně, takže substituce je velice důležitá. Já jsem hodně proto, aby se třeba používalo ve stavebnictví, ale nemůže to být na úkor toho, že bude menší absorce, absorce CO2, takže na to pozor a na to on i apeluje. Thank you. And, uh, Mr. Grass. Děkuji. Pan Grasen, děkuji za vaše připomínky otázky. Zmiňujete často flexibilitu a komplexnost LULUCF. My se pokusíme toto trošku vyjasnit. Aniž bych teď vstupoval k konkrétní diskuzi o flexibilitě, což je vazba mezi LULUCF a dalšími sektory, a tím se dostáváme k otázce toho, zda je to srovnatelné s dalšími sektory. Pokud chceme eh, něco srovnávat, dělat nějakou vazbu, můžeme, je dobré srovnávat to, co se srovnávat dá. Takže co, čím je LULCF tak zvláštní, že se tolik odlišuje od jiných oblastí? Co je na tom tak zvláštního? No tak například je to součást přirozeného uhlíkového cyklu, kdy dodatečný eh, komponent je eh, lidského eh, příspěvku je pouze jedním z prvků. Ale když se podíváme na referenční hodnoty, tak je tu například ta strukturovaná dynamika, jaká není v žádném jiném sektoru. Žádný jiném oblast nemá takový dopad, třeba to stárnutí lesu. A to klesání a stoupání um, pohlcovací schopnosti kvůli k tomu. A když mluvíme o politice a polit, o politických uh, určitých strategických předpokladech, tak samozřejmě můžeme tvrdit, že Lucek natolik zvláštní, že zvýšení emisí, které se rovná snížení těch, eh, toho pohlcení by se mělo kvůli tomu odstranit. My se eh, snažíme eh, naznačovat možnost zjednodušení. Návrh LULCF se snaží o to, aby LULCF se trošku přiblížil dalším sektorům. A to tak, že když z toho Eh, účtování, vyloučíme to pane penalizování zemí kvůli tomu, že jim stárnou eh, lesy, ale mělo by se to nějakým způsobem promítnout do těch odhadů. To je vlastně celé to jádro a duch eh, našeho návrhu v návaznosti na stáv, oproti stávajícímu přístupu. Takže nyní dávám možnost zpravodaji, aby se vyjádřil. Děkuji, děkuji vám ještě jednou, děkuji expertům za vyjádření. Myslím, že jsme dosáhli značného pokroku v našich dnešních diskuzích. Já jsem tak získal eh, řadu materiálů, eh, které jimž mohou obohatit eh, svoji zprávu. Celkově se dá říci, že tu máme dobrý návrh. Eh, hodně z toho, co bylo řečeno, experti přivítali, ale i tak se ukazuje, že jsou některé zásadní změny, že bychom měli změnit určitou část aspektu toho návrhu, e, zvláště pokud jde o ty referenční lesní hodnoty, to, jak se to předkládá, jak se to vypočítává. A pak je to otázka referenčního časového období, které stojí za tím výpočtem a otázka toho, zda v parlament, my v parlamentu jsme schopni myslet nad rámec roku 2030. Je důležité, abychom začlenili všechny aktéry do tohoto procesu. A ještě je tu otázka vazby na sdílení zátěží, zvláště to, jak řešíme flexibilitu, kolik flexibility jak si přejeme, a jak můžeme zapracovat zprávu lesů do této záležitosti. To se týká i otázky toho, jak započítávat zalesňování. O tom dnes nebyla příliš řeč. Máme vycházet z předpokladu 20 let, nebo za jakých mimořádných okolností bychom byli ochotni to rozšířit na 30 let. To, co jsem řekl na samém začátku, je, že tu existuje určité napětí mezi eh, potravinovou bezpečností a klimatickými změnami. To nestrácejme ze zřetele. Děkuji expertům, kteří nám pomohli v této diskuzi. Chci děko- poděkovat také sekretariátu za vynikající přípravu tohoto slyšení. Děkuji dalším kolegům, poslancům, poslankyni, těším se na další spolupráci. Děkuji zpravodajům, děkuji sekretariátu za organizaci tohoto slyšení, děkuji všem kolegům za um, účast a za zájem naší, o naší diskusi. Tímto uzavírám tím, tento bod jednání a tuto schůzi zítra v 10.30 hodin předtím koordinátoři v 9 hodin. Hezký večer, děkuji.